Uh, Kolegové, možná bychom se mohli pokusit začít dnešní odpolední zasedání. To první, čeho si asi všimnete, je, že nejsem paní Gresle, teď tady zaujímám její místo. Já budu spolu předsedat této schůzi spolu, protože to je společná schůze výboru pro rozpočet a výboru pro životní prostředí, takže zde vítám i ostatní kolegy. Ta zpráva, o které budeme hovořit, o eh, zvláštní zprávě Evropského eh, účetního dvora o udělení absolutoria na téma integrita a provádění systému EU ETS. Vzhledem k tomu, že je to společné zasedání, je tady se mnou eh, můj dobrý přítel Lavie, předseda eh, výboru pro životní prostředí. Společně tady budeme předsedat dnešnímu odpolednímu zasedání a společně se také budeme snažit, abychom skončili včas. Eh, tolik ode mě a Teď předám slovo kolegovi, možná také bude mít nějaké úvodní poznámky. Děkuji, Dereku. Jak vidíte, i na mě je zcela zřejmé, že nejsem paní Gresle. Eh, a teď se budeme muset začít věnovat tomu bodu, co máme na pořadu jednání. Dnešní zasedání bude užitečné, proběhne výměna názorů s Evropským účetním dvorem co se týče integrity a provádění nového systému EU ETS. Výměna názoru bude užitečná i proto, že zahajujeme tuto debatu o nové formě ETS a bude tedy dobré vědět, jak systém fungoval v minulosti a naše dva výbory se tedy scházejí s účetním dvorem. Můžeme hned začít a dáme slovo zpravodaji. Aha, ne, ne, ne, u nás ve výboru to eh, děláme jinak, postupujeme jinak, eh, takže se omlouvám. Potom tedy dostane eh, slovo zástupce účetního dvora Kevin Cardiff Vyslechneme jeho prezentaci a potom zahájíme diskusi s poslanci parlamentu. A slovo dostanou kolegové, kteří zodpovídají za eh, přípravu pracovního dokumentu ve výboru pro kontrolu rozpočet. A slovo tedy teď má účetní dvour. Je tady pan Cardiff. Pan Cardiff má slovo. Děkuji, jsem tady a nikdo jiný se za mě nevydává. Děkuji za představení, děkuji za příležitost prezentovat tady naši zvláštní zprávu. Nevím, jestli to společné zasedání je něco běžného. Já jsem se nikdy ničeho takového nezúčastnil, tak jsem zvědav, jak to půjde. Od svého uvedení v roce 2005 eh, schéma ETS bylo ve středu klimatické politiky. Je to složitý systém, to všechno víte. Náš audit se zaměřil na rámec ochrany integrity systému EU ETS a systémy, které prováděly e, tedy toto v komisi a v členských státech e, ve fázi 2005 až 2012. To vycházelo z rizik vytvoření e, fungujícího trhu, boje, boje s klimatickými změnami a tak dále a navštívili jsme eh, služby komise. Audit eh, obsahoval návštěvy do pěti různých členských států, Polsko, eh, Polsko a další a navštívili jsme další státy. Byli jsme v Německu, Francii, Itálii, Polsku a Spojeném království a kontrolovali jsme dokumenty Řecka a Španělska. A Dostali jsme, dostali jsme doklady od eh, úřadu eh, o 150 instalacích. Náš audit se zaměřil na dvě hlavní otázky. Jestli existuje eh, odpovídající rámec pro ochranu integrity systému EU ETS a za druhé, jestli ten systém byl správně implementován. My jsme neauditovali účinnost ETS z hospodářského nebo ekologického hlediska vzhledem k tomu, že je to první audit a měl by se zabývat spíše tržním rámcem cen, což bude relevantní pro budoucí fáze. A ty oblasti, které jsme kontrolovali, to jsou vlastně takové typy auditů, které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu. Hovořili jsme i o reformách. A o dalších tématech, ale na to jsme se už i nezaměřovali soud zjistil, že rámec pro ochranu integrity není dostatečně silný a že e, došlo i ke slabinám provádění ve fázi 2. Některé z nich si budou e, vyžadovat opravné kroky ve fázi 3. Co se týče e, ochrany integrity trhu, zjistili jsme, že rámec není tedy dostatečně silný a poukáži na tři hlavní problémy. Za prvé, nařízení a dozor nad trhem se významně zlepšily, zvláště, eh, že se ETS dostalo do rámce ETS a dalších rámců a eh, nařízení. Další důležité kroky eh, na, se také provedly. Stále se domníváme, že přetrvává riziko podvodu z DPH, protože reverzní poplatky se nepoužívají obecně. I přes zlepšení eh, zůstávají rezervy, co se, co se týče respektování, respektování eh, pravidel a dalších. Eh, trh není kontrolován celkově na evropské úrovni a je obtížné udělat si jasný obraz o přeshraničních transakcích. Komise také nemá žádné dozorové pravomoci v této oblasti. Za druhé, Eh, jsme zjistili, že na úrovni členských států neexistuje dostatečná právní eh, jasnost a to eh, připravuje právní nejistotu pro, invest, pro investory a nemáme právní definici povolenek. Není třeba jasné, že ve, členských, ve všech členských státech je, možné i možné podpořit i úroky z cených papírů a e, určité problematické oblasti se objevily i v rejstříku e, unijním. Kontroly občas nebyly dostatečně přísné, členské státy neměly dostatečný přístup e, k rejstříku, aby kontrolovali přeshraniční transakce a tudíž nemohli pro monitoring rejstříku využívat a komise nemá právo takové úkoly provádět. E, také byly určité nedostatky v řízení. Co se týče otázky správného provádění, ETS e jsou tady tři hlavní problémy. E, za prvé plány monitoringu a jejich, jejich ověřování nebyly dostatečně dobře prováděny a harmonizovány a obsah eh, zpráv o verifikace se hodně lišil mezi sebou a členské státy ani zřejmě se neznali, eh, se, se nesnažili eh, reagovat na zjištěné nedostatky. Zjistili jsme mnoho případů, kdy i přes tedy složitost těch instalací se nám nedostalo chybových nebo problematických eh, hlášení, bylo málo inspekcí a kontrol a eh, některé členské státy nevypracovaly včas zprávu podle článku 21 ETS. A eh, byly tam další nedostatky. Komise změnila přístup pro fázi 2 a nezveřejnila výroční prováděcí zprávy i když směrnice dává členským státům odpovědnost za to provádění, i přesto provádění bylo omezené. V důsledku nedostatku harmonizace provozovatelé v různých členských státech se musí vyrovnávat s různými požadavky a různými úrovněmi dozoru. Potenciální dopad na efektivní fungování integritu systému je negativní. Co se týče výměny informací a koordinace, které vynucuje komise, tam eh, nebyly dobře navštíveny schůzky, co se týče respektování pravidel. Eh, celková úroveň respektování pravidel ale jinak byla vysoká. Všichni víme, že existuje eh, veliká šíře různých ustanovení trestných, jaksi prostě pokud na úrovni členských států. Byly eh, také eh, určité eh, problémy s předáváním mezinárodních tedy kreditů projektových. Je potřeba vyjasnit provádění a kontrolní rámec v členských státech je třeba lépe aplikovat ve fázi 2. Za E komise by měla lépe sledovat provádění ve fázi 2 a sankce je potřeba aplikovat relevantně na základě zjištěných informací. I přes e, výše uvedené problémy a doporučení soud e, tedy chválí to, že to inovativní schéma se dále zlepšuje. Je tady snaha zaměřit se na Eh, lepší fungování systému, ale je potřeba věnovat více pozornosti i správným eh, otázkám integrity a provádění systému, tak aby si Evropská unie mohla být jistá, vzhledem k tomu, že se jedná o vlajkovou eh, politiku ve snižování uhlíkových emisí, že, že se bude také dobře provádět. Děkuji, pane Kardife, a nyní můžeme dát slovo panu zpravodaji, panu Pitrovi, aby představil svoji zprávu. Ano, děkuji, pane předsedo, milý Deriku, že nejsi Inge Kresle, to jsem si všiml hned. A sice to souvisí s tím, že jsme začali o 17 minut později. To by se Inge určitě nestalo, ale já jsem trpělivý. Já bych chtěl srdečně poděkovat účetnímu dvoru za tuto analýzu. My jsme opravdu rádi, že účetní dvůr máme, pro, neboť pokud se týká řádného provádění systému ETS, na to jsme příliš slabí, abychom provedli hodnocení tohoto systému. A proto děkuji za detailně provedenou práci. Já bych řekl, že se situace trochu změnila a sice tím, že se certifikáty dostaly pod směrnici MIFID a MRF a také účetní dvůr objevil slabiny, ke kterým by se měla komise vyjádřit. A to je například uh, soulad či spolupráce mezi aktéry na trhu a také mimo berzovní obchody. To se sice všechno zlepšilo, ale chybí nám celoevropský nástroj dohledu. A současně také postupy mezi národními finančně regulačními úřady a komisí, tak ty, tato řízení nejsou transparentní a to si myslím, že účetní dvůr oprávněně kritizuje. A tak vzniká dojem, že náš systém ETS nedrží krok s, se současnou dynamikou v rámci EU. A co mi také dělá starosti, to je neustále argument ochrany dat, který neustále formulují členské státy vůči komisi. A já si myslím, že tady opravdu komise je bezubým tigrem při dohledu nad transakcemi byly vysloveno několik konkrétních doporučení pro komisi pro třetí fázi, ale já bych chtěl účetnímu dvoru říci, když tady píšete o přeshraničních transakcích, které je více, třeba více kontrolovat, tak já se ptám, jak. Neměli jste ještě do toho vstoupit hlouběji a také je dobré doporučení, že osvědčená praxe, která se má převést do jiných členských států. To je například otevření účtu a v oblasti ETS. Tady by komise mohla opravdu udělat ještě o něco navíc. A potom je tady směrnice o účinnosti energií, kde se požaduje každoročně také zpráva o provádění této směrnice a tato zpráva zatím komisí nebyla zveřejněna. Pravděpodobně proto existují určité důvody a ty se také doufejme dozvíme. A nezdá se mi úplně to, co, o čem hovoří účetní dvůr. On hovoří o primes modelu a na základě tohoto modelu eh, odvozujeme veškeré naše prognózy a to dělá výzkumný ústav v Atenách. A tady došlo ke zmatku, jak se mají vytvářet místní alokační plány v jednotlivých členských státech. A to souvisí s tím, že základ pro vypracování těchto plátný eh, nebyl jasný. A také účetní dvůr nemohl nic posuzovat, protože se zdá, že proto neexistují žádné interní dokumenty v rámci komise. Tento model Primes je velice sporný a vedly se o něj dlouhé spory. A jestliže tady vznikne dojem, že máme close shop, tak to není žádný dobrý dojem a komise by měla nám toto objasnit možná ještě dnes. A tento nález účetního dvoru považujeme za velmi sporný. A závěrem ještě k otázce šetření, tedy jak účet postu, úče, ú, jak účetní dvůr postupoval. A účetní dvůr se snažil poukázat na všechno, co nefunguje, ale co se mi nelíbí, je to, že účetní dvůr na různých místech eh, se choval, tak říkajíc, stranicky, stranil různým subjektům. V příloze 54 jste bych chtěl citovat, tady je věta, že komise, a nyní budu citovat, eh, komise rozpoznala, že tím, tímto způsobem byla oslabena účinnost systému. A tady se to týká snižujícího se hospodářského růstu a to byly prognozy, které měly sloužit pro, vývo- pro odhad vývoje v rámci ETS. A já musím říci, že ETS jako systém ekologické cíle kterých měl docílit, opravdu dosáhl. Dokonce eh, víc než dosáhl. A jestliže účetní dvůr něco takového napíše, pak by také měl analyzovat vzájemné působení jednotlivých nástrojů v rámci eh, ekologických systémů. A tady myslím například směrnici pro energetickou účinnost, ekodesign, obnovitelné energie a směrnici v této oblasti a také to, co dělají členské státy v oblasti podpory obnovitelných energií. A když e, někdo něco takového napíše, tak to má také vyhodnotit a má se zabývat tím, zdali všechny tyto nástroje neovlivňují cenu emisních certifikátů a jestli v podstatě není ETS poškozen těmito nástroji. Jestliže účetní dvůr něco takového konstatuje, tak by měl uvést i ty, tato fakta tak, aby spravedlivě argumentoval. A účetní dvůr měl také vyhodnotit, jak to vypadá z možností plánování pro průmysl. Jak může průmysl něco plánovat, jestliže neustále zasahujeme systému, který je, eh, má fungovat jako tržně eh, hospodářský systém. A na tomto místě tedy není úplně všechno v pořádku a ještě poslední kritika. Vy jste, pane Kedefo, kritizoval eh, podvody v oblasti DPH a také eh, zcizení certifikátů. A my tady nevidíme žádný jiný návrh, než přísnější kontrolu, tak aby se tyto věci v budoucnosti eh, nekonaly. Takže kritika i z naší strany. A nyní závěrem bylo odhalena na celá řada slabin. Takže ještě jednou chci poblahopřát učednímu dvoru z hlediska řádného provádění, ale název, a to je integrita nástroje, která měla být hodnocena, to to hodnocení se z mého pohledu nezdařilo, nebo jenom podmíněně zdařilo. Tady jste měli také se zabývat ještě dalšími nástroji v oblasti ekologie. Děkuji vám. Thank you, uh... Děkuji, pane Pípře, zpravodaji. Uh, vy jste uh, položil eh, soudu řadu otázků i připomínek. Soud jistě bude chtít závěrem zareagovat, ale než se k tomu dostaneme, můžeme dát příležitost dalším poslancům, aby se také vyjádřili. První, kdo se eh, přihlásil, je paní Ayala Sender. Děkuji. Pane předsedo. Jsem ráda, že vás zde vidím, pane Vone. Co jsem vlastně chtěla říct? Těžko věřit, že od názvu až do konce více méně mě ta zvláštní zpráva těší. Jedno jsem nepochopila, možná pan Laví anebo někdo jiný mi odpoví na to, jestli jsme vlastně tuto zprávu dostali včas s ohledem na eh, balíček pro energetiku a eh, klima. Samozřejmě, že lepší pozdě než nikdy. A zvláštní zpráva účetního dvora poukazuje na to, že ten cíl snižování emisí a ochrana klimatu Eh, je důležitý a že za tímto účelem vznikl nástroj a teď se nabízí otázka, jestli je to nejlepší nástroj anebo ne. Jestli je to tedy optimální nástroj, který vyvinuli finanční trhy, to je v zásadě vzduch, jak u nás říkáme, a nabízí se otázka, jestli je to skutečně ten ideální prostředek. jestli tedy, když vlastně se obchoduje s povolenkami, jestli to celé vlastně nebylo víceméně ovlivněno eh, finanční a hospodářskou krizí, kdy tedy ceny eh, klesly. My jsme úmyslně eh, dvakrát zvýšili cenu povolenek. Nevím, jestli jednou nebo dvakrát jsme ji zvýšili, možná, že když jsme ji zvýšili po druhé, takže to bylo ještě včas. Ale já se domnívám, že jako nástroj se ten celý systém musí ještě hodně zlepšit. informace, kterých se nám dneska dostalo o celém tom průmyslovém odvětví, ukázala, že ten průmysl vlastně byl chycen inflagranty, protože jsou pokusy manipulovat se všemi těmi se všemi těmi tržními nástroji a prostředky a to mluví samo za sebe. Takže i když jsme tedy eh, měli dobrou vůli bojovat eh, proti změnám klimatu, nabízí se otázka, jestli trochu donkychotsky nebojujeme s větrnými mlýny. Nevím, jestli jsme opravdu učinili dobře, když jsme přispěli eh, tedy k tvorbě bohatství a nedbali jsme na to, že se tím kazí ovzduší. Co se týče karusilových podvodů z DPH, i k tomu je třeba se vyjadřovat, je třeba to sledovat, eh, zaměřit se na to, jestli se bude pokračovat s tím systémem ETS a nebo jestli vynalezneme transparentnější a funkčnější systém pro boj se změnami klimatu. Děkuji. Paní Pak právě včas. Aha, a eh, děkuji, pane předsedo, omlouvám se. Děkuji za uspořádání eh, této schůzky, děkuji za příležitost pro výměnu názorů mezi členy výboru Envy a KONT. Já jsem si přečetl zprávu a pečlivě jsem vyslechl zprávu eh, pana Cardiffa. Jedná se o jasnou analýzu ETS a jak ten systém fungoval v minulosti, protože my hovoříme o fungování v druhé fázi ta zpráva skutečně naznačuje, že už došlo ke řadě zlepšení v této fázi a na těchto zlepšeních my navazujeme i v uplynulých letech, to znamená ve třetí fázi a i ve čtvrté fázi po roce 2020 dojde k dalším zlepšením. Vyslechl jsem také připomínky zpravodaje Markuse. Markus je muž na správném místě, je velice přesný, pečlivý, Tomu odpovídala i analýza, kterou vypracoval. E, souhlasím s řadou návrhů, s nimiž přišel ve svém návrhu zprávy, kdy v zásadě akceptuje mnohé ty kritické připomínky Evropského účetního dvora o nedostatku dozoru. No, to všechno je ve zprávě, nebudu to cíl, hovořil o nutnosti ztransparentnit sankce, lep, zlepšit monitorování, s tím všichni souhlasíme, protože myslím, že ten silnější a podvodům odolnější systém ETS nám všem udělá dobře, to bude pro nás všechny užitečné, ale ty uh, připomínky, analýzy uh, rozpočtové kontroly, ty jdou i nad rámec, daleko nad rámec kompetence našeho výboru a tady se dostáváme trošinku na do takové eh, velice nejisté oblasti. Na jedné straně eh, vyplývá nezbytnost strukturálních zlepšení, lepšího monitoringu, zvýšené transparentnosti a tak dále. S tím všichni souhlasíme, komise také, většina eh, poslanců zde v této místnosti s tím souhlasím. A na druhé straně máme jasné volby politiky, jak Markus ví, já jsem byl eh, zpravodajem pro eh, rezervu tržní stability a to je přesně mechanismus, který zavedl parlament eh, k, monitoringu, k monitoringu eh, ETS a jeho účelem bylo zabránit tomu, aby bylo nutné politicky zasahovat do toho systému, neboli jsme si řekli, že politika, politici, parlament z toho musí zůstat venku a trh musí tedy fungovat, aby si ten systém ETS v budoucnu eh, tedy vylepšil a opravil od roku 2019. Neboli rozpočtová kontrola zde zasahuje do sféry volby politiky o budoucnosti ETS a tady se dostáváme skutečně eh, tedy do sypkých písků do tekutých písk, písků. My taky eh, připravujeme zprávu o energetické unii ve výboru ITRE společně s výborem pro životní prostředí. Byl jsem zpravodaj. Eh, připravil jsem tam eh, velký odstavec o fungování ETS, jak vzniklo a jak jej posílit, ale pak jsem to musel zkrátit protože ta debata o novém systému ETS se teprve chystá ve výboru ENVY a v dalších eh, výborech. Legislativní proces teprve začíná, proto tu debatu musíme pozdržet. Ta debata v tomto a v dalších výborech teprve začne a jasně jsem proto požádal o dobrou spolupráci mezi těmito dvěma výbory, ale rád bych, abyste se vystříhali zasahování do těch strategicko-politických otázek. Musíme se vyhnout střetu kompetencí, boju o kompetence mezi našimi dvěma výbory. Máme jedinečnou příležitost posílit naši spolupráci. Já se těším na pokračování eh, této spolupráce, ale každý, ať, každý výbor, ať se drží svých kompetencí. Děkuji. Děkuji vám za tento příspěvek. Mark také hovořil o určitých aspektech a na ty by měl odpovědět účetní dvůr. A když vy jste hovořil, tak pan Glut eh, a tleskal, takže nyní bude hovořit Matias Groten. Děkuji. Nejdříve musím říci, že Markus Pieper udělal velice dobrou analýzu problémů. Eh, také pokud se týče účtování a také podvodu to je obrovský skandál, který se týká DPH. 99% dokumentu mohu eh, také s tím souhlasit, ale v jednom bodě se opravdu nemohl vzdát jedné věci a to je únik uhlíku. A já se domnívám, že v tomto dokumentu bychom neměli také porovnávat jednotlivé oblasti, zda unik uhlíku ano či ne, to se řeší na, v jiných dokumentech a on kritizoval účetní dvůr Eh, v této věci a také není na účetním dvoru, aby nám tady něco vysvětloval. On má pouze kontrolovat, zdali se správně účtuje. A potom je to bod 7 a tu část bychom asi měli vyškrtnout. A potom také ještě v těch ostatních oblastech musím říci, že jsem na straně pana Pípera nesmíme eh, opravdu navalit do toho dokumentu příliš mnoho. Celý systém byl spochybněn, protože některé členské státy nebrali kontrolu vážně a z toho bychom se měli poučit. 99% eh, dokumentu také sdílím. Skvěle tento dokument popisuje eh, to, kde jsou problémy a co účetní dvůr ještě úplně to všechno nedostává dosáhl do konce, takže klobouk dolů a děkuji mu za jeho vykonanou práci. A nyní paní Kanáno jako další řečník. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Někteří už to víte. Uh, já nejsem pro systém eh, výměny emisních povolenek. A proč? Když systém trhu s povolenkami nefunguje, tak samozřejmě vidíme, že nefungují ani tyto eh, povolenky. Naopak to vede ke zhoršování eh, cenového prostředí a ekonomických aspektů. Přesto si uvědomuji, že eh, účetní dvůr, a to je instituce, které si velmi vážím, eh, také hovoří o těchto nových pokynech, které mají být dodržovány. Obecně však platí, že se nedostatečně vyměňují informace mezi národními orgány a centrálními orgány v systému výměny kvót respektive povolenek. Můžete nám tedy říci, které informace tam chybí a konkrétně, eh, jak reagují jednotlivé země a zda dokáží zargumentovat své postoje. Eh, konkrétně, když se podívám na výroční zprávu o plnění eh, těchto požadavků, vidíme, že tam bylo 78 případů. Víme, že komise na to reagovala. Mně se zdá nezbytné, aby vznik vznikl eh, program, eh, který je pak skutečně realizován, který se nespožďuje eh, při své realizaci. Obecně tedy se musíme zaměřit na pracovní dokument, kde je pan kolega s pravodajem. Doporučuji propojení průmyslového sektoru, již se analýza dotýká v auditu. Uvědomme si, že takový program regulatorní musí být kompatibilní s ekonomickou realitou. Ehm, a měl, to by mělo být červenou nití, která se prolíná celou tou problematikou. Jak toto vnímáte v rozměru právním a průmyslovém? Děkuji vám. Thank you. Uh... Děkuji vám. A nyní pan Palso jako další řečník. Děkuji, pane předsedo. My jsme si vyslechli návrh týkající se vyškrtnutí sedmého bodu v dokumentu pana Pípera. Tento bod je nadále součástí dokumentu a já si myslím, že je mimořádně důležitý. Tady se to týká totiž toho, že je třeba udělat veškerá opatření, abychom změnu kvót neudělali tady se to týká především členských států, kde není ochrana přírody a ochrana životního prostředí tak eh, profilovaná. A potom rozdělování povolenek. Tento systém byl oslaben. V budoucnu bud, bude moci podnik rozdělovat pouze kredity, které jsou neefektivnější. Co to znamená pro Maďarsko? My máme jednu jedinou velkou ocelárnu, kde pracuje několik tisíc zaměstnanců. Tato podnik udělal vše, co bylo v jeho silách, aby modernizoval systém a technologie ale neexistuje žádný eh, není tedy konkurentem eh, švédských oceláren a tady eh, potom se vztahují na tento podnik sankce, které ho dovedou k bankrotu a potom bude muset Maďarsko dovážet ocel z Indie bude muset dovážet ocel z Indie. A potom je tady také jiný podnik, který dováží lignit. A zde se udělalo vše pro modernizaci výroby. Ale například tento podnik nemůže držet krok s německým podnikem a také opět dojde k sankcionování. Maďarský podnik je pak znevýhodněn a Maďarsko bude nuceno dovážet tuto surovinu lignit z Ukrajiny a tam je technologie ještě primitivnější. To znamená, že bod 7 musíme bezpodmínečně zachovat. Ale eh, původně to bylo velice omezeno, velice přísně omezeno. A poslední řečník je paní kolegyně. Děkuji vám. Děkuji, děkuji. Já vítám zprávu účetního dvora, která vysvětluje, že celý systém ETS je značně neusazený a doposud bohužel příliš dobře nefungoval. Systém ETS se využívá již 10 let a bylo zapotřebí eh, čtyřikrát regulatorně zasáhnout, aby se systém právně vylepšil, ale bohužel nedošlo ke snížení emisí. Systém tedy eh, nefunguje a místo toho šikanuje evropské producenty. Myslím, že je smutné, že se musíme zabývat i spekulacemi o krádežích a podvodech povolenek. Zpráva účetního dvora neposkytuje dostatek prostoru otázce podvodů v oblasti DPH, to je velice znepokojující, to představuje veliké nebezpečí vzhledem k tomu, že eh, podvody z DPH a karuselové podvody jsou obrovským problémem. A, a eh, z průzkumu eh, milánských prokurátorů vyplynulo, že existují desítky milion eur které tak mohly skončit v rukou fundamentalistů. To je další znepokojivá skutečnost, které se musíme věnovat. Ten systém tedy není účinný a my se budeme muset poohlédnout po alternativních systémech, které by dokázaly postihnout i náklady DPH a další daně z CO2, neboli je potřeba, abychom byli dostatečně silní a silní opustili tento systém a poohlédli se po lepších návrzích. Děkuji. Děkuji a já teď dám slovo panu Laviovi, který i teď nadále bude předsedat naší schůzi až do konce, eh, čímž, jestli se stane, že se skončí později, bude za to moci on. Děkuji, Dereko. Já chci jenom potrhnout to, jak důležitá je tato debata právě v tuto chvíli. My budeme hovořit i o čtvrté reformě, jak už zde zaznělo, toho systému ETS a je důležité vědět, jak ten systém bude fungovat. Teď ale dáme slovo komisi Máme tady zástupkyni eh, Mary Veronika Topsa Pletrský eh, z generálního ředitelství pro klima a já teď dávám eh, slovo komisi, aby se vyjádřila ke zprávě účetního dvora. Dobré odpoledne všem. Děkuji vám, pane předsedající, za to, že i nám jste dal příležitost účastnit se této debaty ještě předtím, než se začnou věnovat problémům, na něž poukázali ctění poslanci, chci říci, že komise bere tuto zprávu velice vážně a že se domníváme, že je to velice užitečná, nezávislá analýza vycházející z faktů, která nám umožní dále zlepšovat evropský systém ETS podle výsledků analýzy z této zprávy. Ještě předtím, než se budu věnovat konkrétním aspektům, které zazněly v této debatě, chci zopakovat, že EU e ETS je uhelným kamenem strategie e, Evropské unie pro nákladově efektivní e, nakládání s emisemi. Funguje již deset let a jak už zde padlo ze strany několika řečníků a i zpráva účetního dvora to uznává, ten systém se během své existence kontinuálně vylepšuje. I tak je to největší mezinárodní trh s uhlíkem a my teď jsme již ve třetí fázi obchodování, která byla zahájena v roce 2013, bude pokračovat do roku 2020 a jak řekl pan předsedající a několik řečníků již před ním, eh, přicházíme teď s návrhem na nový ETS eh, pro roky 2020 až 30, kdy půjde o snížení emisí skleníkových plynů má o minimálně 40 do roku 2030 a co se týče odvětví, kterých se to týká, snížení o 43 Ale vzhledem k tomu, že pan Pelet, pan předseda a další řečníci eh, přiznali, že tato debata bude probíhat i na jiných fórech tohoto parlamentu. Ráda bych se zaměřila především na tu zprávu, kterou máme před sebou. A především na ty problémy, jimž se věnovala kontrola účetního dvora. Odpovídající rámec, jestli vznikl odpovídající rámec pro ochranu integrity a pro provádění ve fázi 2. A ještě předtím, než se pustím do specifických eh, problémů, eh, dovolte obecnou poznámku. Většina textu zprávy, jak je také jasně řečeno, zkoumalo období od roku 2008 do roku 2012. To bylo druhé obchodovací období systému. Od té doby, jistě všichni víte, se systém zcela zásadně změnil. Zavedli jsme nový, harmoničtější systém, který byl zahájen v roce 2013. Mnohé aspekty, na které soud kriticky poukázal, které, které účetní dvůr kriticky poukázal, již byly předmětem naší legislativní práce a doplňkových opravných opatření v rámci fáze 3. I přesto chci říci, že se nepřestáváme snažit systém zlepšovat. Teď tedy konkrétně k problémům které vyvstaly v rámci dnešní debaty. Za prvé, dozor nad trhem. Jsem si jistá, že poslanci Evropského parlamentu si vzpomenou, že teprve nedávno eh, byl odsouhlasen regulační rámec pro finanční trhy mezi dvěma legislativními orgány a komise stále ještě připravuje veškerá, veškeré nezbytné prováděcí akty, tak aby systém se dostal do provozu od roku 2017. povolenky jsou klasifikovány jako finanční nástroje a proto dozor nad trhem se bude konat pod tímto rámcem. Pravdou je, a to také ve zprávě zaznělo, že byly zavedeny i určité výjimky v rámci legislativního procesu. Některé z nich eh, byly předmětem návrhu, ale mnohé z nich se do legislativy dostaly i eh, po debatách legislativců a v reakci na jejich návrhy. Jakékoliv výjimky, o nichž se píše ve zprávě a které byly eh, zavedeny, co se týče eh, emisních povolenek, podléhaly pečlivému zhodnocení, jestli odpovídají schvalování v rámci MIFID, což je schvalování v kontextu finančního rámce. Jehož účelem v zásadě je eh, chránit klienty investičních firm v přeshraničních transakcích. To bylo hodnocení, které bylo provedeno po zavedení výjimek ve finančním rámci a na druhou stranu je zde také aspekt proporcionality. Nezapomínejme, že náklady na získávání takových povolení pro finanční trhy vznikají takže vznikají, vzniká jak prospěch, tak náklady pro finanční trhy. Rada i parlament eh, analyzovali ten proces, ale komise také. Ten eh, systém se teď dostává do eh, vlastně stavu provozování a my začneme plánovat nezbytná zlepšení. Nejprve ale potřebujeme systému dát určitý čas, aby byl plně zprovozněn. Jak jsem řekl, řekla, to bude od roku 2017 dál. To je důležitý aspekt, na který nesmíme zapomínat. Tím více vzhledem k tomu, že eh, uhlíkový trh se eh, pohybuje hlavně eh, v oblasti Eh, trhu s futures než eh, v oblasti spotových transakcí. Co se týče spolupráce, my jsme se dohodli, že je potřeba dále pracovat na mechanismu spolupráce toho dozorového rámce, co se týče povolenek, ale stávající ustanovení která přijdou v plnou platnost od roku 2017, tady se domníváme, že ten prvek spolupráce eh, je třeba nejprve podrobit zkoumání, tedy jeho funkčnost a pak, když to bude potřeba, tak systém posílíme, ovšem vyjdeme z vyhodnocení objemu zbylého rizika. Co se týče podvodů z DPH, ta situace, před kterou jsme stáli v roce 2010, byla opravdu vážná. A komise tehdy svižně přišla s návrhem legislativního opatření na celoevropské úrovni a umožnila tak členským státům provést, tedy nebo, nebo použít eh, mechanismus zpětného účtování k zabránění karuselových podvodů. Teď je na členských státech, aby toto opatření eh, také zprovoznili. A potom máme ještě další dvě opatření. Ta se týkají eh, provozu, ano. Máme článek 21 ve směrnici o EU ETS a zprávy, eh, které žádáme od členských států. A komise také připravuje na základě toho svou zprávu, ta vyjde v kontextu energetické unie. A připravujeme i zprávu o trzích s uhlíkem, neboli sledujeme implementaci v členských státech, snažíme se podpořit optimální postupy eh, ve všech těch pracovních orgánech. Myslím, že tolik ode mě, pakliže jsem eh, neodpověděla na nějakou konkrétní otázku, tak eh, jistě ráda ještě se tomu budu věnovat, ale předsedající mi dává najevo, že už jsem tak i tak zabrala mnoho času. Sam. Děkuji, my bohužel budeme muset za pár minut jednání uzavřít. A potřebujeme přeci jenom chviličku, abychom dali slovo účetnímu dvoru a také musíme dát slovo zpravodaji, eh, aby se vyjádřil eh, k tomu pracovnímu dokumentu. Prosím vás o stručnost. Děkuji mnohokrát eh, není nic lepšího pro člověka, který musí reagovat na kritiku, když je mu řečeno, že má jenom pár minut. Ale pokusím se o stručnost. Děkuji za zajímavou rozpravu. Doufám, že zpráva byla alespoň dostatečně dobrá k tomu, aby byla podnětem pro takovou diskusi. V každém případě my jsme dali již určitý náznak, jak jsme chtěli postupovat každém případě se najdou momenty, kdy si členské státy dohodnou spolupráci za, dejme tomu, minimálně podezřelých eh, podmínek, jednají trochu podezřele ad hoc Ehm, a samozřejmě někdy ta přeshraniční spolupráce není zcela čistá, bych tak řekl. A když vyjádříme eh, politické názory, eh, pan Pfeiffer nás kritizoval za něco, co bylo drobné, ale přitom ehm, komise zjistila trochu něco jiného než účetní dvůr. Na druhou stranu jeho doporučení číslo čtyři uvádí, že se měl vyjádřit k interferenci a před překrývání se s mezinárodní a vnitrostátní legislativou. Poli- my, pan Piper nás však zavedl do političtější oblasti a my se snažíme vždycky vyhnout politizování této problematiky a nechceme se vyjadřovat k politickým rozhodnutím eh, či politickým implikacím a to rozhodně nebylo naším záměrem. A Eh, co se týče eh, změněných pravidel, která se mění velmi často pro průmysl, to je něco, co jsme příliš neskoumali a v každém případě to je faktor, o kterém můžeme uvažovat. Pokud se podíváte na výroční zprávu, tak zjednodušení samozřejmě eh, je něco, o co usilujeme. To jsou standardní doporučení účetního dvora, to tak vždycky zdůrazňujeme. A k DPH my jsme neprováděli eh, specifickou analýzu tady tohoto tématu. My jsme k tomu vynaložili výrazně vysoké zdroje a došli jsme k závěru, že mechanismus reverse charge, ehm, tedy přenesení daňové povinnosti eh, v tomto smyslu funguje. Eh, a k otázce na monitorování Ehm, tam, je, tam už jsme se k tomu vyjadřovali, například výroční zpráva 71. Tam se o tom píše, bylo by vhodné, aby došlo ke konsolidaci zpráv z jednotlivých členských států, aby tedy byl přehled o tom, co se děje, jaká je situace. Zazněl tady návrh, že systém soudnicí je um, takový ehm, nespolehlivý, ale tak tomu není. My jsme zjistili eh, určité problémy a ty jsme vám sdělili, ale rozhodně jsme nedošli k závěru, že by to celé stálo na hliněných nohou. To tady nikdy neříkáme a to je velice důležité ještě, protože eh, připomínky kolegyně šly nad rámec tématu naší zprávy. My jsme něco podobného opravdu nespozorovali. A k poznámkám komise. Většina té zprávy se zaměřovala Eh, retrospektivně, ale tak tomu bývá u těchto hodnotících zpráv. A téma spolupráce mezi regulátory a komisí, jak probíhá spolupráce mezi členskými státy, eh, slabé stránky v monitorovacích plánech, nedostatek právní jasnosti, jistoty a další otázky. Výjimky u obchodníků. To jsou témata i nadále aktuální. Ta nezmizela z té třetí fáze. My akceptujeme, jak říká komise, a jsme velmi rádi, že vidíme, že tato témata jsou tedy řešena a vážíme si toho, že komise se vyjádřila ve svých odpovědích, že řada těchto témat tedy se bude řešit a opravdu se bude řešit, takže jsem to zvládla za pár minut. Děkuji, říká předseda. Nyní můžeme uzavřít naši rozpravu tím, že dáme slovo panu zpravodaj, Pro Píprovi. Děkuji vám. Já mám velkou radost z toho, že více méně všichni kolegové nespochybnili mé doporučení na konci s výjimkou bodu 7. Eh, o tom se ještě můžeme pobavit, zdali to není víceméně politická záležitost. Ale účetní dvůr jsem také často chválil, pokud se týče detekce slabin. A to, jak před zprávou, tak i potom. A některé body však podchyceny nebyly. A jestliže se systematicky neřeší téma DPH a když se potom e, řekne, že u přeshraničních transakcí není nic systematického, ale opravdu, jestliže je něco náchylné k podvodu, pak tady určitě existují slabiny, které je třeba strukturálně řešit a proto s touto analýzou nemůžeme souhlasit. A já jsem napsal určité politické fráze, protože jsem se rozčiloval kvůli tomu, že účetní dvůr eh, často se vyjadřoval a stranil určitým subjektům v rámci obchodu s povolenkami. A také pokud se týče reakce komise, tak vy máte pravdu se svými odpověďmi v jednotlivých oblastech a ve třetí fázi se mnohé zlepšilo. Ale já bych si býval přál jediné slovo o zprávě Evropského parlamentu a také ke kritice například modelu Primes. Tady nepadlo jediné slovo z vaší strany. A pokud se týče vzájemnosti, konkurujících si nástrojů, k tomu se komise také nevyjádřila. A to mi bere řeč, že v podstatě byly zde ignorovány naše návrhy, tady jsem býval čekal víc. A jinak děkuji srdečně kolegům, děkuji účetnímu dvoru za čistou práci, děkuji komisi. Jsou tady tři, čtyři věci, které nám chyběly, o kterých jsme hovořili a uvidíme, jak budeme pokračovat dál. Prosím, chcete se ještě vyjádřit? Paní Gresle je tady také. Já se chci zeptat, zdali máme ještě dostatek času, aby náš výbor mohl sepsat stanovisko. Možná, že pan Laví by mohl, mohl tady odpovědět. Myslím, že jsme řízení nezahájili. Máme pouze interní dokument, ale zatím jsme nezahájili práci na zprávě. Ano, já se domnívám, že můžeme ukončit naše společné zasedání a můžete pokračovat v zasedání pouze vašeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji vám. Srdečně vás vítám. Budeme pokračovat v naší schůzi a to eh, naším workshopem, eh, který se koná na téma finanční důsledky případů harassmentu v evropských institucích. Mm, já vítám naše řečníky a zajisté se shodneme na tom, že se jedná o obtížné téma. Snažíme se e, také toto téma řešit, protože e, nyní se často výbor zabývá harassmentem a mobbingem a jejich finančními dopady. A to se týká článku stanov 22b, kde instituce požadují aby nesrovnalosti vůči svým osobám oznámili. A po jedenácti letech eh, zkušeností říkám běda, když toto udělají, protože když jsou takovéto případy oznámeny, tak eh, to často dlouho trvá a často se nic nevyřeší. Také se někdy mají pocit pracovníci, že je nadřízení špatně se k ním chovají. My se nebudeme, dnes nebudeme hovořit o jednotlivých případech, my, se budeme, my budeme muset hovořit o případech, jaké závěry bychom měli z těchto případů vyvodit a také se budeme zabývat případy, kdy se stane zaměstnanec stranou soudního případu a také se budeme zabývat tím, jak lze těmto případům za, eh, se vyhnout. Já znám případy, že kdy takovéto případy jsou již 10 až 1500 u soudu a pokud spočítáme soudní náklady, tak tady nám nestačí téměř milionů euro. A když e, vysloví soud výrok o náhradě škody, pak vlastně vždy účet platí daňový poplatník. Já také chci Eh, se vyjádřit k tomu, co musíme v této věci dělat, co bychom mohli dělat eh, z hlediska individuální odpovědnosti. A já mezi námi vítám pana Moriku z Generálního ředitelství pro lidské zdroje Evropské komise a paní Ajdok. Také vítám paní Blinskou z zastoupení ombudsmana, dále paní Jansen Kases z Evropské komise, což je mediátorka, která vykonává velice zajímavou funkci a která se již dlouhá léta těmito případy zabývá a proto má velice zajímavé zkušenosti. A pak také v druhé polovině vítám soudkyni z Evropského soudního dvora, to je paní Rofes i Puchol, paní Lues, se omluvila kvůli nemoci a proto druhá strana bude zastoupena paní Levy. A nyní končím úvodní slovo a nyní zahájí náš seminář paní Williams. Okay. Thank you very much. Děkuji mnohokrát dobrý den vám všem. Jsem velmi ráda, že k vám mohu dnes odpoledne promluvit. Jsem tu s kolegou Murikou a oba působíme jako ředitele v ředitelství pro lidské zdroje. A v této souvislosti Eh, nehovořím o komisi jako celku, ale právě o tomto útvaru. Ráda bych vysvětlila, jak funguje politika komise proti obtěžování a šikaně a dalším případům chování, které je nepřípustné podle našeho eh, našich předpisů a také představuje porušení služebního řádu. Služební řád z roku 2004 stanoví výslovný právní základ pro boj proti obtěžování uvnitř institucí EU. Povinnosti jsou stanoveny v článku 12a a e, e, zde se uvádí, že zaměstnanci se musí vyvarovat jakémukoliv obtěžování v jakékoliv formě. Místo předsedů také předložil memorandum zaměřené na prevenci e, psychického obtěžování nebo mobbingu. A vznikla takto komplexní politika chránící integritu osoby a ta byla přijata v roce 2006 na základě rozhodnutí komise. Politika komise vychází ze dvou hlavních pilířů. Za prvé prevence a za druhé podpora a následná práce. První pilíř se zaměřuje na opatření, která jsou zaměřena na prevenci jakékoliv formy obtěžování nebo šikany nebo dalších konfliktů, které mohou nastat. Ehm, tento problém není v komisi tabu. Ehm, na, naopak komise si přeje, aby zaměstnanci byli plně informováni o tomto problému, o jeho možných následcích, aby byli schopni na něj reagovat a předcházet mu. A právě z tohoto důvodu eh, se každý rok koná řada školení věnovaná prevenci šikany a obtěžování určená zaměstnancům. Specifická školení jsou určená manažerům, která se týkala důstojného pracovního prostředí ve vysoce výkonném týmu. Tyto kurzy eh, mají vysokou účast a dostávají hodnocení eh, s vysokou mírou spokojenosti až 85 Zároveň se o těchto tématech diskutuje i neformálně během obědů či vznikají sítě kontaktů. Dále probíhá eh, kontinuální vzdělávání pro ty, kteří se zabývají řešením konfliktů v této oblasti. Probíhají také pravidelné supervize pro poradce, klinické psychology a podobně. A eh, to se týká také větších skupinových eh, zasedání. Dále v oblasti komunikace komice pravidelně vydává informační letáky a pokyny eh, pro eh, důstojné pracovní prostředí. To je určené pro všechny zaměstnance a také je to dobře vysvětleno na internetu komise, publikuje se to formou plakátů v budovách komise. Stručně řečeno, komise eh, proaktivně působí proti šikaně a obtěžování, používá celou řadu nástrojů a mechanismů. Eh, prevence jde nad rámec šikany a obtěžování jako takových. Snažíme se předcházet eh, nejrůznějším konfliktům, ke kterým může na pracovišti dojít. Druhým pilířem jsou opatření podpory a následná opatření zde hovoříme o problematické situaci, která mohla už nastat a nabízíme mechanismy pro řešení této situace, ať už neformálně nebo formálním oficiálním postupem. Potenciální oběť šikany má příležitost zvolit si mezi těmito postupy, buď ten oficiální nebo ten neoficiální. V praxi podporujeme Eh, aby se situace ze začátku řešila těmi neformálními, neoficiálními prostředky, ale není to povinné. Proto zmíním neformální postup jako první. Cílem je nabídnout kanál, který by osoba, která se považuje za oběť obtěžování nebo šikany, měla možnost diskutovat o tomto problému s plnou důvěrou a v důvěrném prostředí a e, e, hledat usmíření vyřešení problému. Může k tomu existovat buď poradce, eh, důvěrný poradce nebo mediátor. Tito důvěrní poradci jsou jmenováni generálním ředitelem pro ředi, ředitelství pro lidské zdroje a klade se důraz na výběr vhodných pracovníků, kteří se mohou této citlivé úlohy zhostit úspěšně. Taková síť poslanců, zahrnu, eh, pardon, poradců zahrnuje 40 pracovníků, kteří takto pracují dobrovolně. Je úloha těchto důvěrných poradců je uznat a zmírnit utrpení eh, zaměstnanců tím, že je přijmou, vyslechnou eh, nepředpojatě a bez toho, aniž by je soudili. A tito důvěrní poradci mm, také informují zaměstnance o jejich právech, postupech, které mohou využít a mohou je také provázet. Mohou také takového zaměstnance spojit s dalšími službami komise. Mohou také se setkat s druhou stranou a pomoci dosáhnout smírného řešení. Zaměstnanci mohou také kontaktovat komisního mediátora. Jak říká pan, jak je tady pan Kasit, paní Kasit, která je nejlepší osobou, která vám může poskytnout podrobnější informace právě k této cestě. Takzvaná formální nebo oficiální cesta eh, může být zahájena požadavkem na pomoc podle článku 24 služebního řádu. Povinnost komise pomáhat zaměstnancům e, požadavky na e, pomoc se předkládají dedikovanému oddělení ředitelství pro lidské stroje, e, včetně úřadu IDOC, tedy úřadu, který se věnuje disciplinárním záležitostem. Ještě předtím, než je zahájen no správní šetření, bývá někdy nezbytné zvážit přijetí neodkladných opatření. Soud pro veřejnou službu jasně uvedl, že instituce mají povinnost reagovat s náležitou péčí, kdykoliv vznikne podezření na obtěžování nebo šikanu. To může být formou přesunu daného zaměstnance, kterého se to dotýká, nebo naopak domělého vyníka na jiné pracovní zařazení, buď ve stejném generálním ředitelství nebo jinam, aby se tyto dvě osoby oddělily od možného kontaktu a aby oběť měla možnost se zotavit. Pokud se objeví důkaz, že pracovník porušil své povinnosti, může proběhnout faktografické zjišťovací šetření, které vede jmenující úřad. Taková šetření však bývají zdlouhavá a obtížná pro všechny zúčastněné. Vždycky zahrnují svědectví oběti i údajného vyníka a také celé řady kolegů. E, prezumpce neviny a právo na náležitý proces musí být během celého postupu dodrženy. A e, většina takových šetření v praxi e, s dostatečnou právní jistotou nepotvrdila existenci šikany nebo obtěžování. Velmi často však bývá dostatek důkazů pro odůvodnění obvinění. Třeba ale eh, chybí eh, písemné důkazy nebo, jsou, nebo chybí výpovědi svědků či si výpovědi svědků protiřečí. Někdy některá řízení přejdou až nad úroveň šetření, kdy tedy eh, máme prvotní kvalifikaci potenciálního eh, porušení povinností v chování. V současné době bylo dosud přijato tedy jenom jedno rozhodnutí, které potvrdilo existenci psychologického obtěžování nebo mobbingu, šikany, kde byl závěr v tom smyslu, že okolnosti daného případu znamenaly spíše morální újmu než újmu hmotnou nebo jinou. V jiných případech však rozhodující orgán zvolil sankce, které byly považovány za nevhodné. A to je také porušením služebního řádu. Článek 12 stanoví vysoké standardy etického chování požadovaného od e, pracovníků. Nevhodné chování bylo v některých případech zjištěno Byly to případy ale, kde byl nedostatek důs, důkazů pro potvrzení šikany nebo psychologického obtěžování. Obvykle šlo o jednotlivé incidenty nebo jiné typy nevhodného chování. V případě, že formální postup povede k uznání šikany nebo obtěžování bude mít oběť v některých případech právo na očkodnění. A pokud je zamítnuta žádost na formální postup, může osoba podle článku 19.2 služebního řádu předložit žád, stížnost a může se případně odvolat k soudu pro veřejnou službu. Dovolím si citovat některá čísla. Možná je to příliš malé a nečitelné. My jsme připravili čísla, která se týkají požadavků na formální pomoc i neformální postup v souvislosti s obtěžováním a šikanou. Ten neformální postup v letech 2012 až 2014 Eh, by, eh, bylo 175 případů, 133 v roce 2013 a 175 roku 2014. Formální postup proběhl v 17 případech v roce 2012 v šesti případech, v roce 2013 a 21 v roce 2014. Pokud jde o zahájení správního šetření v případech obtěžování nebo jiného nevhodného chování byly zaháj, čtyři šetření v roce 2012, šest v roce 2013 a také šest v roce 2014. A pokud jde o sankce, tak jsme je uvedli sem pro nevhodné chování byl uvaleno eh, pět sankcí, no v pěti případech sankce, dvě v roce 2013 a jedna v roce 2014 eh, pro šikanu eh, byla uvalena jedna sankce. A když zmiňuji sankce, tak bych měla doplnit, že to jsou e, buď kázeňské sankce varování nebo varování upozornění. Několik poznámek. Při populaci více než 30 tisíc, 35 tisíc lidí a 35 tisíc je to proto, že se nejedná pouze o zaměstnance komise, ale také zaměstnance ESVČ a výkonných agentur, eh, co se eh, v rámci dohod o úrovni služeb. Tato čísla rozhodně nejsou nijak dramatická. Když se na to podíváme, spíše naopak. Vzhledem eh, k, pro, k širokému programu prevence a zvyšování povědomí o těchto problémech na komisi Většina zaměstnanců komise zřejmě tato pravidla zná a ví, jaké má možnosti v případě, eh, že by je potřebovala využít. Vědí, kde si pravidla najít. Je ovšem také jasné, že čísla sama nemusí být obrazem reálného, reálné situace, co se týče obtěžování a nebo jiného nevhodného eh, chování na komisi, zvláště Eh, zaměstnanci eh, komise se mohou rozhodnout, že konflikt s kolegy vyřeší změnou pracoviště bez toho, aby se obrátili eh, na výše zmíněné oficiální postupy, anebo se prostě rozhodnou, že se budou bránit sami. změna eh, těch počtů z jednoho roku na, druh- na druhý není také nutně obrazem trendu. Eh, eh, vzrůstající počet stížností může vlastně prokazovat, že zaměstnanci si jsou vědomi svým, svých práv. Není to nutně tím, že pracovní prostředí by se zhoršovalo a skutečnost, že zaměstnanci sahají spíše k neformálním než k oficiálním postupům, je, sám, je sama o sobě pozitivním faktorem. Jak už jsem řekla výše, důraz se klade na podporu a vyřešení konfliktu. je pravděpodobnější, že toto ve finále povede k pozitivnímu výsledku. Vzhledem neformálního postupu slova oběť a obtěžování, pakliže vůbec padnou, se používají spíše subjektivně, než že by se používala objektivně a nebo podle svého příslušného právního významu. Slovo obtěžování může také představovat celou řadu různých typů konfliktu a ve finále nemusí jít ani o obtěžování v právním slova smyslu co se týče eh, důvěrných, eh, důvěrných eh, poradců, ti zde nesahají k žádnému jaksi, striktnímu úsudku. Co se týče oficiálního vyšetřování, to vlastně schromažďuje jako každý jiný právní proces, proces schromažďování důkazů, a může vyústit v kázeňský a nebo trestně právní postih, i včetně práva na obhajobu. Klíčovým komponentem celé e, strategie prevence je také e, možnost, e, možnost tedy obhajoby to je tedy také prioritou v rámci EDOKu a je to prioritou i e, v rámci celé komise. Zaměstnanci mohou a také e, vlastně stojí tváří tvář kázeňským postupům, pakliže se dopustí nevhodného chování a poruší své zákonné povinnosti. Politika komise e, proti, proti Eh, obtěžování a dalším problémům je solidní a souhrná a v praxi funguje dobře. Podařilo se schromáždit mnoho zkušeností od schválení a rozhodnutí komise v roce 2006. I přesto eh, je možné stále něco zlepšit. A vzhledem k tomu, že uplynulo už téměř 10 let, přichází vhodná doba vyhodnotit eh, tuto politiku. Eh, chystá se externí hodnocení a zahájí se letos na podzim. Na základě jeho výsledků proběhne přehodnocení tohoto rámce, nebo může proběhnout, zvláště primární zaměření půjde směrem ke přispění a posílení pozitivní kultury na pracovišti v komisi. Týmová práce a řízení týmů bude prioritou takovéto politiky a bude také předmětem opatření politiky. Prevence e, obtěžování je třeba vnímat také v širším kontextu e, politiky Komise sociálního blahobytu a zvláště e, rámce zdraví při práci, což je více letý program Komise pro zdraví a, a, a odolnost. Eh, program Fit at Work se zaměřuje na propagaci bezpečného a zdravého pracovního prostředí a zdravého manažerského stylu a podmínek, které umožní pracovníkům dosáhnout dobré rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a dobrých pracovních podmínek. Týká se jednotlivých vztahů mezi řídícími pracovníky a jejich podřízenými a mezi kolegy navzájem. Podporuje manažery pomocí pokynů a škol školení a jak se pozitivně stavět eh, k problémům v různých závažných situacích. Co se týče finančních nákladů. Eh, prozatím nejsou k dispozici žádné eh, číselné údaje, co se týče nákladů, obtěžování a nebo obecněji konfliktů na pracovišti. Jistě je možné nějakým způsobem kvantifikovat eh, situace obtěžování na pracovišti pro jednotlivce i pro instituce. Je zcela jasné, že zavedení eh, viditelné, důvěryhodné eh, a spolehlivé politiky proti obtěžování je nákladné. Externí hodnocení politiky komise by mohlo být v budoucnu užitečné tím, že poskytne další informace o finančních nákladech. Závěrem, paní předsedající, chci říci, že blaho pracujících je e, stálou prioritou všech služeb komise a co se týče generálního ředitelství lidských zdrojů zvláště. Je to zvláště důležité v době, kdy dochází ke snižování zdrojů, kdy stále vzrůstají požadavky na pracující. Politika prevence obtěžování i nadále zde bude sehrávat svou úlohu, aby bylo možné dosáhnout pracovních vztahů, které vycházejí ze vzájemné úcty. Všichni víme ve finále, že Produktivní, pozitivní a důstojné pracovní prostředí je podmínkou pro efektivní eh, úřední službu, na kterou mají evropští občané právo. Děkuji. Děkuji. Já mám jeden problém. Vy jste vlastně místo 15 minut hovořila 20 eh, Pane Amoriko, chcete něco doplnit? Ne. Tím pádem eh, dám slovo paní eh, Herš Cebinská a Cembinské a omlouvám se za eh, špatné uvedení vašeho jména. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu, já chci během Evropského ombudsmana poděkovat za toto pozvání. Budu se snažit o maximální stručnost a konkrétnost, protože já mám na starosti případy, vedu právní oddělení, které se zabývá jednotlivými případy a moje prezentace se bude zaměřovat spíše na případové studie. Nejprve ale vám představím na několika slovy naše postupy a co jsme doposud dělali, eh, co se týče tzv. případů obtěžování. Evropský ombudsman má právo se zabývat případy obtěžování podle článku 2 až 8 smlouvy, které stanoví, že ombudsman má právo vyšetřovat Eh, špatnou zprávu eh, ze strany evropských eh, orgánů a agentur na základě všech stížností, které, dosahne, které dostáváme které se k nám dostaly ze všech možných koutů. Může se jednat o různé typy obtěžování, sexuální, psychické. A my Šetříme, co se stalo a jak také instituce zareagovaly na doporučení ombudsmana. Máme určité statistické údaje. My nedostáváme příliš mnoho takových stížností. Od roku 2010 jsme dostali 49 takových stížností víceméně šlo o obtěžování, 15 z nich eh, vedlo k vyšetřování, 9 eh, bylo přípustných, ale nevedly k vyšetřování, protože eh, nebyly dodány žádné písemné ani jiné důkazy a 25 byly v rámci našeho mandátu, ale nebyly přípustné, protože stěžovatel nesplnil požadavky statutu ombudsmana neměl, neměl eh, právo přijít stížností podle služebního řádu, eh, podle článku 90 služebního řádu. Neboli jsme eh, tedy se zabývali 15 šetřeními. Šest z toho se provádělo. Zrychleným postupem tady je třeba říci, že ve všech případech se ombudsman snaží o co nejrychlejší postup. Co to znamená? Znamená to, že se přímo eh, vlastně obrátí na služby a instituce, tak aby eh, ta kauza neeskalovala až na komisi, když snažíme se každou kauzu eh, uzavřít do tří až pěti měsíců maximum. Pouze sedm případů si vynutilo eh, k zahájení oficiálního vyšetřování a bylo nutno eh, zaangažovat i ředitele orgánů nebo agentur. Ve dvou případech bylo potřeba získat eh, dostatečné doplňující informace Eh, buď ze strany orgánů, a nebo ze strany stěžovatelů. Ale veškerá tato šetření eh, ze všech těch, eh, jenom jeden případ se týkal otázky finančního odškodnění. Na to se zaměřím až teprve později, protože ten případ byl velice zajímavý pro nás, pro všechny, jak jej vyřešit, protože stanovisko nebo pozice ombudsmana v rámci evropských struktur je dost zvláštní, ale já se k tomu dostanu později. Nejprve eh, chci eh, se zmínit o třech případech, se kterými jsme měli co dočinění a řeknu vám také, jakým způsobem se instituce tedy postavily k těm stížnostem obtěžování. Ku příkladu tady byla eh, stížnost na komisi, Za chvilku eh, vyslechneme, jaké jsou postupy IDOKu a měli jsme také případ, který nepředal, vlastně nepředala obě to obtěžování, ale lidé, kteří eh, svědčili v tom případě, to byli eh, kolegové té oběti, kteří zjistili, že i když vlastně svědčili proti nadřízenému, tak celé tři roky čekali na další informace od IDOKu, co se bude dít s tím případem, Tady komise souhlasila s ombudsmanem a nakonec ty informace ti svědkové dostali. Další, další případ e, mířil proti Evropskému parlamentu, ten se týkal spoždění průtahu, kdy e, poradní orgán pro obtěžování v Evropském v Evropském parlamentu nereagoval na stížnost eh, na obtěžování po dobu celého roku. Takže tady jsme zahájili vyšetřování a po výměně předsedy toho výboru jsme dostali, co jsme chtěli, že tedy ten stěžovatel, což, byl, což byla oběť eh, toho obtěžování, byla vyslechnutá eh, a případ celý se vyřešil. Takže to je další případ eh, tedy eh, vlastně procedurálního, eh, procedurální šikany a pak je tady ještě případ znovu proti Evropskému parlamentu. Také se týkal průtahu, protože oběť obtěžování vlastně se vůbec ne, nedozvěděla, že by se něco v jejím případě stalo 13 měsíců. Obrátila se na nás tou stížností a nám se podařilo eh, přesvědčit Eurojust, aby alespoň eh, stěžovatelce eh, poslali tedy neformální dopis, že se něco s jejím případem děje. Takže tolik tedy k těm kauzám a postupům, ale teď tedy ten, ta nejzajímavější kauza pro naši dnešní schůzku a to je kauza, která se také týká finančního odškodnění. Paradoxně tato kauza eh, byla vedena proti Evropskému ústavu pro eh, rovná práva mužů a žen, eh, které sídlí ve Vilniusu a byla to stížnost, kterou, kterou předala oběť obtěžování bývalá trejny. A ta, to to obtěžování se týkalo eh, vyšetřování eh, ombudsmana z vlastní eh, iniciativy proti téže agentuře. Ombudsman totiž zahájil jakousi, jakousi vyšetřovací návštěvu na tuto agenturu, protože vlastně dostával mnoho stížností na eh, postup této agentury, zvlášť co se týče oznamovatelů a jejich eh, obtěžování. A ombudsman dospěl k názoru, že bude dobré zjistit, jestli skutečně ty stížnosti jsou oprávněné, jakým způsobem se tam provádějí ta šetření a tak dále. A ombudsman tedy zahájil ta šetření na eh, Evropském ústavu EIG a když jsme eh, tady zjistili, jak to tam probíhalo, tak jsme se začali scházet i se zaměstnanci eh, tam a zjistili jsme, že skutečně ta situace není nejlepší. Ombudsman tedy položil této agentuře další doplňující otázky, navrhl některá řešení a v důsledku toho tato agentura zavedla správné politiky proti obtěžování, eh, zavedly eh, tedy eh, důvěrné poradce a také skutečně začala řešit tři stížnosti obtížení, obtěžování. My jsme, my jsme analyzovali dokumenty v těchto případech a všechno se zdálo, že je na dobré cestě, takže jsme mohli tedy uzavřít ta původní šetření Eh, bez žádných sankcí. A přesně v té době jsme dostali stížnost od jedné eh, osoby, která vlastně byla obtěžována na této konkrétní agentuře a tato osoba ale chtěla odškodnění. Eh, stěžovatelka se na nás obrátila s následujícím nárokem nebo tvrzením, že agentura by jí měla vyplatit finanční odškodnění 60 tisíc euro agentura byla ochotná e, vyplatit pouze 2250 eura. Stěžovatelka e, byla názoru, že tato suma je zcela nevhodná i z hlediska i e, tady tribunál pro veřejnou službu řekl, že je to příliš málo a i my jsme se za ní postavili, protože mm, mm, ta agentura tedy ale ten eh, případ řešila správně, najala na to externího vyšetřovatele, potvrdil se případ eh, eh, obtěžování, došlo tam k jasnému porušení pravidel a stěžovatelka také předložila lékařské dokumenty, které prokazovaly škodu, takže z právního hlediska bylo všechno Eh, jasné. Ale otázka byla, proč tedy 2250 jako dobrovolné očkodnění. Tento problém jsme museli vyřešit eh, nejprve a za druhé eh, jsme museli vlastně zjistit, proč vlastně agentura vůbec neměla pocit, že by měla nějakým způsobem tu zaměst, bývalou zaměstnankyni nebo trainee, trainee očkodnit, protože ji poškodila na zdraví a e, také tedy proto muselo proto dojít e, k, naj, k najmutí externího vyšetřovatele. My jsme se tedy agentury zeptali, proč 2250. Agentura odpověděla zvláštně, že podle e, litevského práva, protože k tomu došlo na Litvě, ta, že tedy předpokládá to očkodnění asi 500 euro, takže oni navrhují více a že podle nich by bylo dobré vlastně Eh, zaplatit tříměsíční vlastně hodnotu grantu. Eh, zdálo se nám, že když tedy ta osoba dostávala takovou vlastně formální mzdu 500 euro za měsíc, tak dá jí třikrát více. A eh, osoba, která ji obtěžovala, měla Eh, měla 7 eh, tisíc euro, takže to by neodpovídalo eh, tedy rovnosti zacházení. Agentura nebyla schopná nám uspokojivě vysvětlit, proč tedy se uchýlila k té částce 2250 ve finále. Se nám podařilo přesvědčit tuto agenturu, že mají tuto odpovědnost i když se to řešilo podle litevského práva, i přesto existuje článek 51 eh, charty a článek 41 eh, bod 2, eh, co se týče úrovní očkodnění. Ve finále agentura konečně souhlasila, že musí zaplatit, že musí zaplatit víc. A teď velká otázka pro ombudsmana byla, jak tedy vypočítat tu sumu očkodnění, protože měli jsme ty rozsudky, tedy toho tribunálu pro veřejnou službu. Tam ty sumy jsou veliké a my jsme znali tedy eh, tu kauzu ze všech eh, písemných materiálů. Eh, věděli jsme, že tam bylo potřeba také odměnit toho, toho externího vyšetřovatele, tak jaká kritéria pro výpočet očkodnění jsme měli použít. A Ombudsman vlastně si uvědomil, že tady úloha evropských struktur je zajímavá. Naším účelem nejenom je tedy se zabývat individuální eh, stížnosti, ale také složit veřejným zájmům. A ombudsman tedy snaží se uspokojit nároky eh, stěžovatelky, ale na druhou stranu se ombudsman musí maximálně snažit o vylepšení postupů té instituce. Takže v rámci těchto kritérií my jsme vyhodnotili, jak závažné bylo to obtěžování, kdo se ho dopustil, byl, byl to eh, případ mezi nadřízeným a podřízeným, to znamená nebezpečný vztah a také jsme chtěli zjistit, co vlastně agentura udělala pro eh, prevenci budoucích případů eh, obtěžování, jak zareagovala na tuto, eh, na tuto situaci. To agentuře trvalo pouhé tři měsíce, což je poměrně výjimečné, když to porovnáme s tím, jak dlouho trvalo jiným institucím šetřit podobné stížnosti obtěžování. Také jsme viděli, že Eh, po eh, této kauze agentura vyškolila veškeré zaměstnance a dokonce zavedla protokol pro eh, tedy studenty, trainee, aby se zabránilo přesně této situace. Takže všechno toto jsme vzali v úvahu a ombudsman si řekl, dobře, 2250 euro je příliš málo, 60 tisíc euro to, co stěžovatelka chtěla, je příliš mnoho, takže ve finále jsme agentuře uložili, aby eh, eh, uhradila částku mezi 10 a 15 tisíci eury a eh, agentura souhlasila s tím, že zaplatí 10 tisíc euro, takže to byla jakási arbitráž, co se týče očkodnění mezi ombudsmanem a tou vinou agenturou. Pak se nabízí otázka, jestli stěžovatelka byla spokojená s tímto výsledkem No, nebyla úplně eh, spokojená, protože chtěla dostat eh, částku podobnou, jakou přisoudí Evropský soudní dvůr v podobných případech. Já jsem se jich snažila vysvětlit, že my se snažíme tedy najít nějakou spravedlivou rovnováhu pro všechny, eh, pro všechny strany, ale že ombudsman je takový hlídací pes demokracie a musel se také věnovat tomu, jakým způsobem eh, agentura zareagovala na tu kauzu a jaké preventivní Eh, mechanismy zavedl, eh, aby zabránil opakování takového nešťastného chování. Co se týče právníků, kteří pracují pro ombudsmana, pro ty to bylo náročné, bylo to klasické dilema, jako je to pro všechny advokáty, eh, právníky. Ombudsman je evropská instituce, z definice a my jsme jakousi lidskou tváří instituce, měli bychom eh, prokázat soucit s obětí obtěžování. Eh, bývalá trejný byla obtěžována eh, tedy svým nadřízeným, takže velice taková lidská situace. Váhali jsme, jestli jsme jí nepřisoudili příliš nízkou částku, ale tady nám velice pomohla německá doktrína, Hovořili jsme se známým Eh, profesorem na občanské právo v Německu Forzhofa, který řekl, že tady ta, že, že ta on řekl, že kdykoliv eh, zákon dá eh, právníkovi možnost sám se rozhodnout podle svého uvážení o výši očkodnění, musí si takový právník eh, nastavit, nastavit nějaký limit, který není tedy objektivně stanoven, ale vycházet ze svých osobních vlastně názorů. To je odpovědnost a právo takového právníka a přesně přesně takhle také se ombudsman cítil, že tedy to postupoval. Eh, jak říkám, je to tedy jediný případ, kdy došlo i k vyplacení finančního odškodnění. Děkuji. Mohu položit otázku, jestli se podařilo tento případ skutečně eh, finálně vyřešit, a nebo se tento případ eh, dostane před soud. Ne, že nedostane. Dobře, takže je tam ještě určitý prostor. Děkuji a slovo má paní Jansen Kasis. Děkuji mnohokrát, budu hovořit francouzsky a chtěla bych poděkovat všem účastníkům, eh, protože právě toto je mimořádná příležitost diskutovat o tématu eh, která je skutečně v jádru eh, mediační, práce mediační služby. Nejprve řeknu pár slov o mediační službě a také vám nabídnu informace o tom, jak jaké nástroje má komise k tomu, aby bojovala proti obtěžování a šikaně. A nakonec se také budu zaměřovat na prevenci těchto jevů tedy eh, řek, nejprve vysvětlím, že mediační služba byla na počátku nikoli službu, ale jenom mediátorem, to bylo v roce 77, ale podle článku 12 reformy služebního řádu z roku 2004 vznikl nástroj, který bude moci neformální cestou řešit problémy v pracovních vztazích, včetně obtěžování. V roce 2002 posílila komise službu mediace a takto posílená mediační služba tedy už působila. Hlavním posláním této služby, možná hovořím trochu rychle, eh, a pokusím se tedy hovořit trochu pomaleji. Hlavním posláním mediační služby je nalézat řešení, když vzniknou problémy v pracovně právních stazích. Eh, hovoříme o konfliktech, respektive o eh, situacích, kdy vznikne problém a také, kdy jsou to problémy, které mohou nastat, ehm, kterou můžeme popsat jako situaci, která se blíží obtěžování, e, šikaně, mobbingu nebo sexuálnímu obtěžování. Samozřejmě e, moje úloha zde neznamená, že bych měla popisovat definici e, obtěžování nebo šikany, celé jistě jsou k tomu povolanější. Nicméně chtěla bych říci, do jaké míry tato definice, která je poměrně složitá, včetně poměrně komplikovaných kritérií, která musí být splněna, jakým způsobem se to projevuje v naší práci. Máme celou řadu klientů, kteří se na nás obracejí. Jsou to zaměstnanci, různé osoby, které pracují v komisi, ti se tedy mohou na mediační službu obrátit. A za prvé, e, jako první věc, kterou zmiňují, je, že hovoří o šikaně, mobbingu, obtěžování. A na úvod my vyslechneme e, stížnost vyslechneme to, co je trápí a teprve pak definujeme, zda jde o pouze napjaté pracovní vztahy nebo přímo obtěžování či šikanu. A e, jak jsem již zmiňovala, tak první, jedna z prvních výhod našeho postupu, který je neformální, mediační, oproti e, formálnímu postupu je, e, že nejsme omezeni různými restrikcemi, aby to bylo vymezeno pouze na určitý typ chování, eh, který splňuje podmínky pro obtěžování nebo šikanu, můžeme pomoci oběti v různě komplikovaných pracovních vztazích. A eh, eh, oproti oficiálnímu postupu se můžeme my vlastně dostat k různým osobám, k různým pracovníkům a dokonce se můžeme dostat k případům, které se týkají více pracovníků, zatímco eh, formální postup s výjimkou kolektivních žalob se týká vždycky jedné osoby. Zatímco eh, u nás se setkáváme i se skupinovými konflikty, eh, konflikty nebo neschodami a my můžeme pomoci řešit situaci všem. A další výhodou naší mediační služby oproti Eh, tedy, která přináší neformální řešení sporu oproti formálním, že my nemáme povinnost řešit eh, něco v nějakých lhůtách. My musíme pomoci, kdykoliv je to potřeba. Kdy někdo trpí, musíme pomoci, musíme zasáhnout co nejdříve eh, jako když jde o e, nějakou těžkou chorobu, e, rakovina ve fázi 2, tak je to v pořádku, ale pokud se třeba diagnostikuje příliš pozdě, tak e, bude už léčba mnohem těžší. A podobně je to u nás. My můžeme reagovat velmi rychle na zjištění faktů, nemusíme čekat na splnění nějakých náležitostí. A zároveň náš neformální postup umožňuje, abychom spolupracovali s dalšími službami, můžeme například eh, přidat odpovědnost náležité osobě. Třeba kolega, kolegyně se k nám eh, na nás obrátí s určitým tím problémem, my to analyzujeme a pokud jde o zdravotní problém, tak jej odkážeme na odpovídající lékaře. Když je to e, záležitost, která si žádá formální postup, tak také e, odkážeme na odpovědné osoby. E, samozřejmě ulevíme tomu utrpení. A je to velice užitečné, protože jsme flexibilní, díky čemuž můžeme pomoci člověku bez bezprostředně, když se ten problém zjistí, kdy s tím problémem přijde. A stejně jako všechny neformální postupy má i náš postup e, celou řadu nástrojů, který nám umožní pomoci co nejvíce. Například můžeme pracovat v důvěrném prostředí e, řada lidí si prostě ne netroufne zahájit nebo podat formální stížnost, když něco není prokázáno, když se mu něco děje nepříjemné, tak má určitý pocit, který může sdělit nám, může se s ním svěřit a my jej přijmeme a v důvěrném prostředí, což je důležité, tu osobu vyslechneme a to je velice důležitý nástroj pro organizaci. A navíc, kromě toho důvěrného prostředí, máme také další aspekty eh, pro nalezení řešení toho problému. A to je také princip dobrovolnosti. My nikoho nevyhledáváme, lidé se na nás obracejí sami, dobrovolně, z vlastního popudu. A to už je součást řešení, protože když se na nás obratí někdo, kdo chce pracovat na zlepšení vztahu, Tedy nehledá jenom spor, nevyhledává konflikty, tak zcela jistě bude souhlasit se zahájením procesu, který je eh, vzájemně výhodný pro všechny, takzvaný win-win eh, výsledek. To znamená, že nejde eh, jenom o konfrontaci, nýbrž hledání nejlepšího možného řešení a obnovení eh, dobrých pracovních vztahů. A to je pro nás důležité, protože když zahájíte formální řízení, tak celá jistě někdo jej vyhraje, někdo prohraje, někdo bude tím obviněným. Zatímco v mediaci se snažíme obnovit vztahy. A bereme také v úvahu i to, že Eh, tam nebude vítěz ani poražený ve formálním slova smyslu. A zároveň, ačkoliv nechci své vystoupení protahovat, chci zdůraznit ještě jednu věc. Když máme, eh, když budete mít konkrétní dotazy, tak na ně samozřejmě konkrétně zodpovím. Kromě hledání řešení bych chtěla ráda zdůraznit, že naše služba má také mandát pro prevenci. A to je podle mě velmi důležité eh, poslání. Jsme jsme takovou observatoří, která monitoruje situaci, která nastává ze dne na den. A můžeme samozřejmě také eh, monitorovat vznik některých situací, nepředvídaných situací. Eh, sledujeme, děláme takovou inventuru eh, kroků, které jsou přijímány a také můžeme na základě té situace navrhovat preventivní opatření. Například jsme měli problém, eh, jak řekla paní Williams, také tím, že vedoucí oddělení má nejlépe řídit pracovníky. My máme příležitost nabídnout specifická školení, eh, tak, aby vedoucí oddělení dokázali lépe řešit konflikty. A já jsem ještě stručně zmínila, proč si myslím, že formální nástroj je mimořádně dobře uspůsobený k hledání řešení. Je potřeba jednat velmi rychle, neprodleně a především obnovit vztahy. E, a já myslím, že v této chvíli svůj projev ukončím. A vyzývám vás, abyste se mě ptali. Děkuji. Děkuji vám. Já se domnívám, že jsme nyní dohnali čas a můžeme si vyměnit názory. Chci se přímo na vás obrátit, paní Kases, a chci se zeptat, kolik případů máte ročně, jaké jsou zde náklady a také by mě zajímalo, jak spolupracujete se 40 dobrovolníky eh, od paní Williams já nebudu hovořit německy, to je pro mě složité. V roce 2014 jsme byli požádání o intervenci ve 347 případech. 60% těchto případů se týkalo vztahových záležitostí v pracovních stazích. Nemůžeme zde přímo hovořit o případech obtěžování, ale je tady celá řada situací, kdy chování nebylo vhodné. Pro mě bylo velice důležité vidět, že před několika lety byly udělány určité výpočty v mediační službě, kolik to stojí, jestliže se podá stížnost či návrh na formální postup. A my jsme zjistili, že zahájení formálního řízení stojí 50 tisíc euro. Musíte vřízit v potaz, že na tom pracuje hodně úředníků a jestliže bychom měli 200 případů, které bychom z 85% vyřešili, pak to znamená, že by se nám podařilo ušetřit hodně peněz, protože můžete vynásobit 200 krát 50 tisíc za rok a to si spočítáte sami. To je 10 milionů. Já jsem to nepočítala, takže můžeme ušetřit 10 milionů tím, že použijeme neformální postup na rozdíl od formálního postupu. Já vám dám k dispozici výroční zprávu, kde jsou veškerá čísla a také klasifikace jednotlivých případů. a počet formálních řízení je víceméně stabilní, je to víceméně těch 200 ročně. Ano, je tomu tak. Je to asi 300, 350 za rok a to je poměrně velké pracovní břemeno, ale v minulém roce mezi lety 2013 a 2014 došlo k nárůstu případů týkající se vztahových záležitostí. A to nesouvisí s tím, že by bylo více konfliktů, ale souvisí to s tím, že jsme pracovali v oblastech dobré a špatné zprávy a tam se nám podařilo zavést mnoho preventivních opatření. Takže my jsme mohli zabránit tomu, aby případy došly příliš daleko a vyhnuli jsme se tím pádem formálnímu řízení. A právě proto proporce je nyní 60 vztahových záležitostí a 40 jsou jiné případy a povinnosti, například zanedbání povinností. Takže víceméně tato čísla jsou stabilní. Děkuji. Ano, všechna čísla jsem si také zapsala. Já mám otázky na paní Williams. A sice statistika kterou jste nám ukázala. Děkuji vám za tato čísla, protože to je velice milé, že jste nám dobrovolně tato čísla, tak to je skvělé, protože člověk se k ním špatně dostává. A tyto administrativní postupy a neformální postupy. V roce 2014 jsme měli šest správních eh, vyšetřování z toho zbytku, který se probíral neformálně. Je to 6 ze 175, to znamená, že z těch 75 eh, se potom řešilo správně pouze šest případů, nebo jsou to dva různé postupy, to jsem úplně nepochopila. A potom by mě také zajímalo, jaká je průměrná doba řízení a také kolik vyšetřování nyní probíhá. A také by mě zajímá, jaké a čísla a ukazatele tady existují a jak dlouho po eh, odehrané události Eh, lze se s vámi spojit, protože já jsem se nyní sešla s tím, že lidé po určité události teprve až po deseti letech se jim dostalo omluvy. A to se mi zdá kapku dlouhé. A chci se zeptat, zdali také existuje jakási promlčecí lhuta, anebo je to na věky otevřené. Jakže pro mě by to byla noční můra, kdybych permanentně měla eh, dávat odpovědi eh, o svém dosavadním životě a po deseti letech by se mi snad někdo omluvil. To je tedy celá řada otázek pro ní. Paní Williams, děkuji vám předem za vaše odpovědi. Děkuji. Těch otázek byla celá řada, nevím, jestli jsem je všechny si stačila poznamenat. Asi bych začala tou poslední, protože jste se ptala, jestli existuje nějaká oficiální nebo pevná promlčecí lhůta pro řešení těchto případů. Zákonem stanovená promlčecí lhůta neexistuje. V předpisech komise ani ve služebním řádu. Takže okamžitá odpověď na tuto otázku je ne. Samozřejmě jinak existují obecné zásady, které zavedl soud. No, to znamená nějaký rozumný časový odstup, anebo už ne akceptovatelný časový odstup, zvlášť co se týče práva osoby na obhajobu, protože s postupem doby eh, ta možnost eh, získávat důkazy a eh, stanovovat skutečnosti, fakta, ta se snižuje je také potřeba to vnímat eh, v návaznosti na typ, o jaký typ chování se jednalo a jak ta situace skutečně vypadala. A tady musíme mít na zřeteli potenciálně velice závažné chování, kdy ty skutečnosti jsou z nějakého důvodu naprosto jasné. Buď kvůli tomu, že existují listinné důkazy, nebo z nějakého jiného důvodu. Takže není tady vlastně žádná eh, rozhodující hranice. Je potřeba vždy posoudit veškeré relevantní skutečnosti a zásady. A eh, to plynutí doby, to je eh, něco, co všichni máme na paměti a zabýváme se tím, když se rozhodujeme, jestli se budeme věnovat nějakému případu nebo ne, a zvláště jestli bude možné tady všechno prokázat. Ale jestli existuje nějaký eh, zákonem stanovená, eh, nějaká zákonem stanovená promlčecí lhůta, záleží na okolnostech a závažnosti případu. Tolik tedy v odpověď na tuto otázku. Jak eh, vypadá statistika? Tady vás odkáži na výroční zprávu, protože tam se snažíme prezentovat velmi souhrný obraz Snažíme se o maximální transparentnost. Jasně eh, tam dokumentujeme, kolik kaus se k nám dostane. My dostáváme kolem stovky případů eh, za rok. Eh, v plynovém roce to bylo asi 90, předtím 85. Tyto případy jsou zaregistrovány, a vyhodnoceny, vyhodnoceny tedy na základě eh, toho obvinění. Neznamená to, že už jaksi prostě jsou eh, ty eh, kauzy označeny za důvodné. Asi třetinu těch případů uzavřeme bez toho, abychom zahájili oficiální řízení. A to, ať už jde o správní řízení a pakliže skutečnosti jsou považovány za jasně doložené, tak se můžeme přiklonit k takovému předkázeňskému řízení, kde vyslechneme tu osobu, je-li to nutné, tak vše ověříme a protože my se snažíme o maximální účinnost, efektivnost našich postupů, domníváme se proto, že oficiální správní řízení není vždy zcela nezbytné my se snažíme o dosažení určité rovnováhy při řešení těch případů. Ptáte se, jak vypadají ty kauzy, které se k nám dostají. Ten vztah mezi tím eh, oficiálním řízením, oficiální žádostí o pomoc, kde relevantní služba na generálním ředitelství pro lidské zdroje požádá IDOC o proskoumání případu v kontextu eventuálního poskytnutí pomoci, když to je vlastně už součástí poskytnutí té pomoci, žádají o zjištění, jestli bude potřeba zahájit oficiální vyšetřovací nebo zjišťovací řízení a to je tedy situace, kdy my tu kauzu dostaneme na stůl, zase tedy my ji zaregistrujeme, přeskoumáme, ale řadu těch případů se potom rozhodneme odložit, protože si nezaslouží zahájení Eh, oficiálního řízení, protože buď nemáme dostatečné důkazy, které by to prokázali, nemáme základní důkazy, které by nám umožnily se kauze věnuje. Musíme to eh, posuzovat i z hlediska zdrojů, nákladu, jestli máme do zdrojů. Pakliže eh, se rozhodneme pro vedení správního řízení, tak co se týče délky toho řízení, to se liší. Závisí na tedy šíři takového vyšetřování. Běžné bývá, že vyslechneme velmi mnoho lidí, včetně té dotčené osoby. A také eh, požádáme tu osobu, aby ještě přivedla další svědky. A před dokončením zprávy má ta dotčená osoba také příležitost se vyjádřit ke schrnutí eh, skutečností a návrhu závěru. Neboli eh, existuje řada kroků, eh, které je potřeba nejprve vykonat. Abych se musela přesně podívat, jak to vypadá v naší zprávě za loňský rok. Myslím, že ty případy většinou zaberou každý nějakých 6 až 9 měsíců, některé ovšem trvají i déle. A to je teprve první fáze. Potom je potřeba tedy přejít do té kázeňské fáze a potom je možné se buď rozhodnout zahájit disciplinární řízení, což také učiníme v některých případech, a nebo se přikloníme k jednoduchému řízení, kde vyslechneme tu osobu před jmenovacím orgánem. To třeba v situaci, kdy eh, se očekává eh, uvalení morální sankce, ale ne finanční sankce. Pakliže přijde v úvahu finanční sankce, tak ta kauza jde před kázeňskou radu a poté jí musí, vysl- musí tu kauzu tedy vyhodnotit jmenovací orgán. Je to, je to náročný postup, který se vyžádá mnoho času. Nevím, kolik přesně kaus máme teď otevřeno, to ještě ověřím. Já bych možná ta čísla ve výroční zprávě i sama našla. Omlouvám se, že jsem to ještě neudělala. E, kolik kaus skončí, skončilo v, Lucembursku v roce 2014 nebo 2013, ku příkladu? Myslíte všech případech nebo případech obtěžování? Obtěžování. pouze několik málo. A to z toho důvodu, že existuje jenom málo případů, kdy je prokázáno obtěžování. Jak jsem řekla, měli jsme ten jeden případ, na kterém jsme pracovali před asi rokem, ale existují i případy, kdy jsme vyslovili rozhodnutí, že nedošlo k obtěžování a, a to i přesto, že se ty kauzy dostaly až k soudu, ale takových eh, kauz je opravdu velice málo. Ale víc těchto než těch druhých. Děkuji. Paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji, paní předsedající. Vidím, že eh, už je málo času a chci také ponechat dost času pro ostatní řečníky nebo tazatele, takže já eh, dám stranou ty obecnější otázky. Když hovoříme o sexuálním zneužívání, porušení trestního zákona, obtěžování Musíme se také rozhodnout, jestli došlo k závažnému trestnému činu nebo ne. A ustanovení v zákoně mluví zcela jasně. Would you, would you like to answer, Mrs. Williams? Chcete na to odpovědět, paní Williams? Myslím, eh, my jsme uvažovali o eh, otázce promlčení, ale Ony jsou náročné i ty obecné zásady, které eh, vlastně jsou zavedeny ze strany soudu. To je něco, co my také sami respektujeme při řešení jednoho každého případu, který se před nás dostane. Jednak tu nutnost konat účinně a efektivně a jednak také zvážit Když se k nám ty případy dostanou, můžeme zjistit, že k té kauze došlo už před dlouhou dobu, ale že se tedy eh, ten správní orgán o té kauze dozvěděl teprve nedávno. Takové kauzy patří k nejsložitějším, k nejobtížnějším. Tady máme tedy povinnost správně a pečlivě jednat, ale musíme také mít na paměti obecnou spravedlnost a e, respektování e, správných postupů. Mohu vás ujistit, že toto všechno bereme velice vážně v úvahu e, v souvislosti s každým případem, který řešíme a máme-li nějakou závažnou kauzu, která se dostane před Kázinskou radu, tak je to také věc, kterou sama ta kázenská rada bere velice vážně při vypracovávání svého stanoviska. Takže je to řešeno velice správně, ovšem jednoduchá odpověď na to neexistuje. Cokoliv děláme, víme, že je riziko, že, te, že se ten případ dostane i k soudu a to máme neustále na paměti. Takže z tohoto hlediska vlastně se v té situaci cítím lépe, než že bychom měli nějaké příliš, zjedno, je, příliš jednoduché pravidlo a to by potom mohlo celou situaci nadmíru komplikovat. Děkuji, paní předsedající. Že se o tom téma hovoří je správné, důležité a nezbytné, ale zároveň musíme upřímně přiznat, že ta temná čísla vlastně jsou ve finále mnohem vyšší než to, co se dostane na světlo denní. A co se týče toho, té kulturní oblasti, veřejné služby, to se dostane vlastně velice často. Těžko se to eh, eh, rozkrývá a osobní eh, odpovědnost za velkou, já sám jsem měl osobní odpovědnost za velký orgán s tisíci zaměstnanci a ta otázka vlastně postupu o, té, o tom se už mluvilo, když se nějaký případ nahlásí, eh, ten rozklít je velice obtížné. A když se to stane mezi nadřízeným a podřízeným, tak eh, pravděpodobně eh, ostatní kolegové nejsou příliš ochotni vypovídat, ale dojde třeba i k opačnému případu, kdy celé zaměstnanstvo se postaví proti jednomu, tedy nadřízenému, takže všichni vypovídají jedním hlasem ale i přesto nemusí eh, vlastně ty výpovědi být úplně fair. Eh, a i přesto se může stát, že potom dojde tedy eh, k personální výměně takového obviněného nadřízeného, ale je to velice obtížné a je to potřeba vždycky mít na paměti. I přesto si myslím, že to nesmíme ztratit ze zřetele a vždy na to upozorňovat, že tedy to budeme sledovat a pak, když dojde k nějakým závažným eh, případům, tak eh, je potřeba se jim věnovat a eh, stíhat, ale věřím, ale, ale chci varovat před tím, aby každé pípnutí bylo skutečně tedy prostě detailně, detailně vyšetřováno. Většinou to tak není ani možné a já chci říci, že bohužel to není možné. Myslím si, že takto můžeme zakončit. Tak bych chtěla pokračovat v programu a nyní žádám paní soudkyni Puchol o slovo. Merci, monsieur, merci, madame le président. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji organizátory za soud pro veřejnou službu Evropské unie za to, že si vyžádali vystoupení jednoho ze soudců. Eh, hovořím však svým vlastním jménem a prezentuji zde pouze vlastní názory. Mám pocit, že některé naše rozsudky z poslední doby mohou být také u vzniku tohoto workshopu. Rozumím totiž tomu, že si instituce agentury Evropské unie se setkávají setkávají s rostoucím počtem žalob eh, u soudu pro veřejné službu, kde se zaměstnanci eh, si stěžují, že jsou oběťmi eh, obtěžování nebo šikany a často je jim přiznáno občkodné ve výši, která byla dříve nemyslitelná souhlasím s tím, eh, protože počty eh, stěžovatelů rostou a rostou také eh, částky očkotného oproti minulosti. Na druhou stranu v minulosti byly přiznané částky trošku nižší, pokud se podíváme na skutečné důsledky šikany nebo další dopady, které představovaly 50 tisíc euro. Já jsem provedla určité e, zkoumání, než jsem připravila své vystoupení a podělím se s vámi o výsledky. V letech 2000 a 2015 jsem zjistila 47 rozhodnutí, soudce Unie ve věci, která se vztahovala k šikaně na pracovišti nebo mobbingu. Také jsem zjistila jeden rozsudek, který byl vynesen v případě sexuálního obtěžování. Většina žalob tak, se také se však, která se zaměřovala na zabránění v kariérním postupu, byla zamítnuta. Mezi těmi žalobami, které byly přijaty, jsem spočítala celkovou částku odškodného přiznaného obětem, která nepřesahuje 250 tisíc euro. Budete si představit, že z hlediska finančních nákladů, které nesly instituce dříve, tato částka není příliš šokující. A klademe si také otázku, jak identifikovat hlavní původce škod, které eh, měly být odškodněny. Nejčastěji se týká odškodnění žalujícího za takzvanou psychologickou eh, šikanu psychologické obtěžování, eh, Nicméně eh, byly přiznány také částky odškodného jako odškodnění za předání osobních údajů z osobní složky, kterou předložil eh, žalující předpokládanému vyníkovi obtěžování. Podmínky, za nichž například došlo k propuštění z pracovního poměru, tam částka 50 tisíc, 40 tisíc euro absence předání stěžovateli výsledky, výsledku šetření 2000 euro, eh, přehnan dlouhé trvání postupu 6000 euro, spoždění, které vzniklo v uvalení opatření zákazu kontaktu s obětí 10 000 euro, dále eh, podjatost vyšetřovatele 5 tisíc euro a mm, profesionální izolace 5 tisíc euro. Pokud jde o hmotnou újmu, soud pro veřejnou službu v jednom případě přiznal 88 tisíc euro eh, jakožto očkodné za ztrátu zaměstnání. V současné době je před soudem eh, šest takových žalob, v nichž si žalující stěžují na eh, psychologické obtěžování, šikanu eh, tedy jde o sedm věcí u soudu pro věřejnou službu. Jistě jste si všimli, že jsem nezmínila jeden jediný případ, v němž by soudce soudu Evropské unie přiznal žalujícímu právo na očkodnění za obtěžování, k němuž došlo na pracovišti. To se vysvětluje druhou odrážkou článku 24 služebního řádu, podle něhož unie solidárně odškodňuje v případech výhružek, úrážek, urážek na a jiných případů újmy, v němž, které, jehož jsou obětí buď zaměstnanci nebo členové jejich rodin, v případě, kdy eh, tedy není možné jinak dosáhnout nápravy, může se obratit na soud Evropské unie. Důležité tedy je zhodnotit přípustnost žaloby o odškodné, Nejprve se oběť obrací na národní soudy a tak, aby byla zajištěna ochrana e, osob co nejefektivněji a zároveň, aby bylo zajištěno přiznání očkodného. To neznamená nic víc, nic míň, než to, že předtím, než se žalující obrátí na soudce Unie, může se o odškodné soudit a žádat reparace před soudy e, členských států, eh, v nichž k danému jednání došlo. Eh, jistě budete souhlasit, že takovéto ustanovení znamená, že oběť šikany nebo obtěžňování, ať už je to eh, zaměstnanec nebo jiná osoba musí absolvovat poměrně dlouhou cestu. Musí totiž po té cestě překonávat překážku přípustnosti u soudu. Eh, ale proč jsme tady všichni, proč jsme se tu všichni sešli? Co nám dělá starosti? Nemám přesná čísla. My jsme některá čísla už slyšeli během workshopu eh, od mých předřečníků. Ale Obecně si musíme uvědomit devastující účinky šikany a obtěžování. Ty nejsou eh, tématem našeho workshopu a proto o nich hovořit nebudu, také si je všichni plně uvědomujeme. Naproti tomu rozpočtové důsledky šikany a obtěžování uvnitř institucí i předtím, než je jmenován soudce, než je zkoumáme, to je tématem našeho jednání. Mám na mysli zvláště ty náklady, které například vedou k demotivaci oběti, což pak vede ke snížení jejich produktivity aktivity práce spoždění v eh, dodržování harmonogramu, opakovaná nemocenská, dlouhodobá nemocenská, ehm, návštěvy lékaře, kde je nutné také hradit náklady na lékařskou péči, případně někdy dojde až k invaliditě a přiznání invalidního důchodu, eh, eh, což je něco, co může nastat, pokud dlouhodobě úřady nereagují na případ obtěžování nebo šikany. Zná Znamená to tedy také ztrátu expertních znalostí v důsledku demise či předčasným odchodem do důchodu, Ehm, či transferem dané oběti do jiné instituce. Ale samozřejmě to eh, neškodí jenom obětem, nýbrž také ehm, celé společnosti, daňovým poplatníkům a dokonce i těm obtěžovatelům, pachatelům tohoto jednání, protože podle článku 23 přílohy 9 eh, služebního řádu eh, po stanovenou dobu, i neomezenou dobu, může Eh, i nadále ta, tento pachatel dostává eh, ohodnocení mzdu. Eh, znamená to, že je důležité zjistit okolnosti případu co nejdřív, jakmile vznikne takzvaně skvrna na a tak, abychom začali pracovat a zasahovat co nejdříve a tak snížili hospodářské důsledky tohoto jednání. Dovolím si tedy několik úvah, které vycházejí z mých šestiletých zkušeností soudkyně soudu pro veřejnou službu. Za prvé bych pozornost obrátila k myšlence eh, psychologického obtěžování nebo šikany mobbingu, což je myšlenka záměrného jednání, které poškozuje. Tento záměr je zaveden eh, do legislativy od roku 2004. V současné době máme definitivní objektivní definici odsouzení hodného chování, jehož součástí je šikana obtěžování, eh, které eh, tedy produkuje určitou situaci a eh, není už nutné prokazovat záměr. Ta definice není vždycky nejsnažší, není to vždycky ta správná definice, kterou vyšetřovatele uvnitř institucí používají při hodnocení případů stížností a žalob na obtěžování. Eh, další důležitá oblast, a to bych chtěla zdůraznit, je možnost, aby se opět obtěžování nebo šikany mohla eh, obrátit na určité sítě v institucích. Týká se to interakcí mezi stěžovateli a institucí. Máme přílohu 9 služebního řádu, ten ten však nestanoví povinnost eh, aby administrativa pracovala se stěžovatelem. Víme eh, z dlouhodobých zkušeností, že eh, je vhodné spolupracovat se stěžovatelem, že je také vhodné, aby zpráva informovala eh, o následných krocích a také, že není nic proti tomu, aby byly zajištěny záležitosti ochrany osobních údajů a, do, a důležité je, že tyto zásady ochrany informací nejsou porušeny, když jsou výsledky šetření předány stěžovateli. Proto je důležité, aby administrativa velice rychle s, s náležitou péčí a důvěrností vyšetřila eh, tak každou stížnost na obtěžování. Eh, tyto podmínky však neodpovídají postupům, kdy má administrativa lhůtu čtyři měsíce na reakci, nebo která může dokonce implicitně zamítnout každou stížnost a naopak eh, bude nutit stěžovatele, aby se odvolal, eh, pokud chce vědět, proč došlo k zamítnutí stížnosti. A zároveň si musíme připomenout, že pokud administrativa reaguje na takovou stížnost později, eh, neznamená to rozhodnout o zamítnutí, naopak by mělo být odpovědností instituce, aby eh, i brala v úvahu možné další škody, které vzniknou žalujícímu při protahování eh, postupu. Důležité je vyslechnout stěžovatele co nejdříve eh, a samozřejmě taková výpověď může být odmítnuta ze strany oběti, pokud by mohla ohrožovat její zdraví. A poslední úvaha, než přejdu k závěru svého vystoupení, se týká vývoje, který se týká důkazního břemene eh, při obtěžování a šikaně. Já jsem tady už slyšela některé zmínky o důkazním břemení, které eh, eh, však často nemáme na paměti. Od roku 1989 judikatura vyžaduje, aby zaměstnanec zahájil předkládání důkazů a e, musí mít tedy důkazy o jednání jehož je obětí. E, to bohužel není příliš uspokojivé ustanovení, nebo v některých případech může stěžovatel předložit jenom vysvětlení, aniž by měl listinné důkazy, e, pokud například se obtěžování odehrávalo formou telefonních hovorů. E, a od března letošního roku už tato podmínka důkazního břemene není vyžadována. E, soud pro veřejnou službu e, může, nemůže tedy zamítnout stížnost jenom z důvodu nedostatku důkazů, naopak může pracovat s indiciemi předpokládaného obtěžování. Na úplný závěr bych rád vyjádřil, rada vyjádřila přání, aby zprávy institucí institucí Evropské unie brali eh, svoje poslání bdít na tím, aby zaměstnanci pracovali ve zdravém prostředí vážně. Zároveň by se měli vyhýbat všem situacím obtěžování a šikany a to preventivními opatřeními a povinným školením zaměstnanců a manažerů zvlášť, aby zavedli struktury, které nabídnou podporu obětem a aby dokázali rychle reagovat na základě článku 24 služby služebního řádu na žádost o pomoc, podporu, aby dokázali vyslechnout stěžovatele a informovali je o jejich právech a o následných postupech, aby požádali o vysvětlení, doplňující vysvětlení, pokud si to okolnosti případu žádají a aby si nakonec si zajistili nezbytné prostředky, včetně zkušených a citlivých pracovníků, kteří mohou vést specifická šetření ve věci šikany či obtěžování soud pro veřejnou službu od komise běhe, ve věci Cirány získal vyjádření, to bylo v září 2012, tedy necelé tři, tři, před necelými třemi roky, ukazuje, že situace pro oběti obtěžování v institucích není snadná. Komise došla k závěru, že během čtyř let dok eh, nikdy nedošel k závěru, že existuje psychologické obtěžování nebo mobbing eh, a eh, Přitom měl otevřené šetření v 25 věcech této záležitosti. Ehm, musíme si uvědomit, že je podstatné si ten mobbing nebo psychologické obtěžování připustit. Ehm, uvědomme si, že takové to uznání může mít také pozitivní ehm, přínos pro obtěžovanou osobu, pro oběť této činnosti, protože má terapeutický účinek. Uvědomme si, že podle mého názoru nestačí říci, že by měla zpráva eh, eh, orgánu e EU toto brát dostatečně vážně, měla by zajistit absenci kontaktu oběti s, ob- s pachatelem této činnosti, zároveň by měla zahájit správní postup a eh, zároveň um, organiza- orgán, který jmenuje odborníka IPN, by měl zahájit také eh, disciplinární řízení. Jako, eh, navíc právě eh, hlavním právem oběti je, aby se dočkala toho, že bude pachatel potrestán. Děkuji. Ano, bylo to i s potleskem, děkuji vám. A nyní se dostáváme k poslednímu příspěvku ze strany advokátky paní Leví. Děkuji vám za to, že jste přišla. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsem velice ráda, že se mohu účastnit tohoto workshopu. A když mám vystupovat po všech ostatních, tak mě eh, napadá celá řada záležitostí, o nichž mohu hovořit. Nechci zároveň eh, opakovat to, co již zaznělo a požádali mě, abych se pokusila vysvětlit eh, diskuse, které zde probíhají na základě své právní zkušenosti. Pracuji jako advokátka a pokusím se nabídnout právě eh, tyto postřehy z vlastní profesní zkušenosti. Souhlasím eh, se svým předřečníky, že smyslem tohoto semináře je zjistit finanční důsledky obtěžování a šikany. A eh, právě zde bych ráda eh, sdělila svou zkušenost. Hmm, zároveň to odpovídá mé písemnému vyjádření, které jsem si připravila. Tedy uvědomme si, co to vlastně obtěžování nebo šikana je. Nemusíme být specialisty právě v tomto oboru, ale právě proto, že si definici připojedeme, bude to pro nás takovým zrcadlem nebo vodítkem pro zjištění současné situace, abychom si představili finanční důsledky tohoto obtěžování, eh, které narušuje důstojnost ehm, osoby. Možná řeknu eh, něco, co už tady jistě zaznělo ale zároveň bych ráda využila této příležitosti. Uvědomme si, že existují určité eh, referenční pilíře v literatuře, které zmiňují eh, právě eh, případy obtěžování šikany, to cituji, konkrétně zde cituji paní Iriguajen, která popsala o, o psychologické obtěžování nebo šikanu, mobbing velice kvalitně, tak eh, bych vás odkázala právě na tuto autorku Hiriguen, která se této problematice dohloubky věnuje a velice kvalitně. A zároveň si myslím, že je důležité si připomenout eh, pro specialisty, kde hovoříme o eh, psychologickém násilí my jsme ta, eh, musíme si uvědomit, že s tím souvisí obrovské utrpení. Je to situace, která vlastně eh, odosobní osobnost eh, určitého člověka, ehm, který pak může Eh, a je to možné jenom v kolektivu. Uvědomme si tedy, eh, že je určitý vztah mezi eh, tím, kdo šikanuje a obětí šikany. Ale zároveň takové jednání musí být koncenzuálně schváleno členy skupiny, tedy kolegy v takovém kolektivu funguje určitá hierarchie mezi odborníky a někdy může ta šikana e, mít i institucionální rozměry. Oběť šikany se pak stane stigmatizovanou e, ve své úloze oběti a někdy si dokonce lidé myslí, že to je chyba té dotčené osoby. A přesně tam to začíná. Eh, právě tady vidíme, disfun- eh, říká se, že je to dysfunkce dané osoby, že je zranitelná, že si to příliš bere, že není, není eh, dostate- nedokáže dostatečně působit v kolektivu a podobně. A jakmile se ta osoba dostane v tako- do takové situace, tak je jí to připisováno za vinu ze strany kolegů, ze strany hierarchie. A Ehm, právě zde si musíme uvědomit, jak vůbec těm situacím předcházet a zvláště situacím, které splňují všechny psychologické, lékařské a sociologické charakteristiky šikany. Ehm, myslím si, že právě paní soudkyně zde velice jasně vysvětlila právní rámec to je nezbytné, protože prá, podle práva je takové jednání zakázané. Já jsem správně e, zaznamenala rozdílné přístupy různých vystupujících k tomu, jak je vnímáno e, toto jednání v institucích. Musíme si však uvědomit, že je zásadní, abychom si vysvětlili, co to takové obtěžování je. E, a tady je právo zásadní, protože právo definuje, co šikana je, co není a že je to jednání zakázané. Ale soudkyně i zde vysvětlila přesně, co takové obtěžování nebo šikana je. Musíme e, si také uvědomit, že není dnes už nutné, aby existoval záměr e, šikanovat že dokonce pokud takové jednání nebylo záměrné, neznamená, že nemohlo dojít k šikaně. A abychom si uvědomili to, co je zakázané, musíme si uvědomit celou situaci hlouběji. A pro nás je také stejně důležité, abychom eh, hovořili o něčem, co je známe všem. Proto vyslechneme různé vystupující, eh, kde, kteří se podílejí třeba na prevenci, školení, vzdělávání a podobně, kde se ukazuje, že nejenom eh, to, že si oběť uvědomí, co se děje, že to není jenom její chyba, že trpí, ale aby si i kolegové uvědomili, že není možné jenom prostě tiše přehlížet, co se děje, ale jedině tak se eh, mohou řešit tyto případy a tak bude možné předcházet. Máme řadu statistik, eh, které si můžeme přečíst, ale ehm, já jsem byla překvapená, když jsem viděla eh, počty případů obtěžování nebo šikany, které se řeší neformálním postupem, eh, když si uvědomím, jak instituce pracují. Eh, nedovedu si představit, že mezi 30 tisíci osobami, zaměstnanců třeba komise, nebyl v roce 2014 eh, více případů než ten počet citovaných případů takové šikany, když jste hovořili eh, o tom poklesu 60%, vy jste zmiňovali přesná čísla, 350 zhruba tam bylo zmíněno. Já si nedovedu představit, že těch případů nebylo víc. Buď osoby, kterých se to týká, nevědí, že to je šikana, nebo se bojí vystoupit, nebo nemají důvěru v to, že se to dá vyřešit. Nevím. A Obdobně lze říci v reakci na slova paní soudkyně ve věci Cirany. Samozřejmě eh, v rozsudku eh, Cirany najdeme eh, i další vyjádření, ale připomněla bych, že vyšetřovací služby komise byly v této věci dostatečně povolané a musím říci, že pří, první případ e, uznané šikany obtěžování na základě formálního postupu bylo e, až v roce 2014. Znamená to, že předtím šikana na pracovišti, tedy Evropské komise, neexistovala e, že AIPN neuznal žádný případ šikany, to je něco, co mi prostě nesedí. A domnívám se, že Cyrany nám také výrazně pomohla pochopit, co to obtěžování nebo šikana na pracovišti vlastně znamená. E, a jedině tak si můžeme udělat celkový obrázek. A porozumění pravidlům, to je něco, co je nezbytné e, pro e, zajistit konzistentně, koherentně. Tedy administrativa říká, zde máme pravidla, a to se musí projevit také v uplatňování pravidel v praxi. A vzhledem k tomu, že jsme na půdě Evropského parlamentu, dovolím si malou ilustraci. Jak jistě víte, a pokud to nevíte, tak vás o tom budu informovat. Soud pro veřejnou službu eh, také dosáhl významného pokroku, například právo e, být vyslechnut, a to je důležité například ve věci stížností akreditovaných asistentů parlamentu. Zde byly dvě podstat, dva podstatné rozsudky, jeden z roku 2013, druhý z roku 2014. A e, u těchto e, věcí e, se to týkalo vnitřní organizace Evropského parlamentu, aby byla zjištěna problematika šikany, k níž docházelo na pracovišti těchto asistentů. Proto vznikl výbor pro zkoumání šikany, který fungoval na půdě parlamentu, ale zmíněný podvýbor eh, nebyl příliš ochoten, eufemisticky řečeno, vyslechnout a akreditované asistenty, ale spíše eh, vyslýchal pouze poslance, kterých se to týkalo. A eh, soud pro veřejnou službu spochybnil ne spochybnil, to není horo, ale odkázal na právní rámec a uplatnil právo, aby akreditovaní asistenti parlamentu mohli podat žalobu proti poslanci. A Evropský parlament pak založil nový orgán, který asi budete znát, na základě rozhodnutí předsednictva ze 14. března 2014 a byl to konzultativní výbor pro ši- zkoumání šikanu a pro e, řešení stížnosti ze strany poslaneckých asistentů a Evropskému parlamentu. A tento výbor fungoval mutatis mutandis jako další výbory, tedy s výjimkou toho, že bylo jeho složení jiné a najdeme tam kvestory právě v tomto výboru. A vy jste ve svých vystoupeních, které jsme zde slyšeli, eh, já jsem velice pozorně naslouchala a také jsem si přečetla brožurku pro účastníky workshopu. Eh, vy zmiňujete kritiku konkrétně tohoto výboru. Najdeme to na straně 8 této složky, kde se odkazuje na skutečnost, že žádný z případů, který byl přednesen tomuto výboru, se nevyřešil. To je tedy e, politování hodné, ale k tomuto zvláštnímu výboru mohu asi říci tolik i na základě judikatury, kterou máme, když si uvědomíme ještě pravidlo eh, režimu pro další eh, zaměstnance Evropské unie, eh, tak pokud může zaměstnanec se obrátit Eh, by si mohl tedy najmout asistenta, eh, je povinen také eh, vždycky sdělit, která zpráva uspořádá zasedání s takovým asistentem a co by bylo tedy motivací. To je výsledkem této judikatury. Dříve se to nedělo. A tedy to je také jasný případ aplikace a je to také podle článku 23 a dalších je postup, který předpokládá, že je pouze nutné ověřit možnost, zda bude moci pokračovat spolupráce poslance a e, asistenta. Tady jasně ilustrujeme, jak nejasná jsou pravidla. A kromě toho ještě máme případ, který je takzvaně z reálného světa. Parlamentní asistent asistentka byl informováni o tom, eh, že kon, jim končí smlouva a eh, je zahájena eh, usměřovací procedura a ta, tento postup se uspořádá pár dní předem, kdy tento usměřovací výbor složený z kvestorů eh, sleduje situaci obtěžování a šikany a taková osoba, asistentka parlamentní, eh, pak eh, bude chtít také řešit to, zda bude možné pokračovat ve spolupráci mezi poslancem, asistentkou nebo asistentem, ale uvědomme si, že stanovená osoba na vyřešení sporu se však ale účastní jednání jiného konzultativního výboru. To znamená, že to je osoba, která pracuje ve dvou eh, funkcích. Jednak má eh, pracovat na usmířování sporu a současně se věnuje eh, i v jiné funkci problematice šikaniny. A další účastníci, eh, asistenti, kteří jsou přítomní na té schůzi, jsou informováni. Je tam zastoupen také generální sekretariát parlamentu a právní služba. Eh, a tyto osoby ale neměly eh, se účastnit takového řízení. A klademe si otázku, co řekneme takovému asistentovi nebo asistence, můžeme říci, nedokázali jsme najít jiné řešení. A pokud bude poslanec souhlasit, zaplatí vám tři měsíce od, platu odstupného a e, nebude to stát méně ve výsledku, protože i kdybyste vyhrála u soudu pro veřejnou službu, nebude to snadné. A e, smyslem takového usměřovacího řízení ale bylo něco jiného. Takové Ehm, uplatnění dvou souborů pravidel, z nichž každý má jiný smysl, jiný záměr, vzniká v důsledku toho naprosté zmatení pro asistenty poslanců a je velice těžké taková pravidla aplikovat a pak si klademe otázku, zda vůbec můžeme institucím důvěřovat. Není normální, že bychom použili postup usmiřování, abychom vyvíjeli tlak na parlamentní asistentku nebo asistenta, které jsou oběťmi takového obtěžování, takové šikany eh, před zaměstnavatelem, který eh, pak mimochodem této souvislosti se dostal do takové situace. Eh, pravidla jsou jasná. Hmm, a jsou známa. A musím říci, že ani nemusí dojít k nesouladu mezi tím, co říkají pravidla a jak jednají instituce. Je to záležitost důvěry. A advokát, který eh, pak naslouchá obětem eh, z řad pracovníků EU, obětem takové šikany, tak velmi pravidelně se setkává s kritickými slova, slovy eh, k vůči fungování a řízení právě problematiky eh, šikany na pracovišti. K čemu to vede? Vede to k zahájení oficiálního postupu, protože takový člověk nebyl vyslechnut v té neformální fázi. Je nutné tedy zavést formální postup a podle mého názoru to, co nás vede k tomu oficiálnímu postupu, postupu, znamená to, že to znamená již neúspěch ve zvládání takové šikany, protože jak správně řešit problematiku šikany? Nemůžeme přeci nutit oběť, aby zahájila sporné řízení. A tím pádem se oběť stává dvojí obětí. Obětí pachatele, ale obětí své instituce. Eh, samozřejmě se tím také ještě ovlivní vztah oběť a pachatel eh, ve vztah oběť zaměstnavatel. A připomínám, eh, pokud oficiální postup zahájen není, tak takové spory, které ty zůstávají, tedy mezi pachatelem a obětí, není snaha vůbec dosáhnout očkodnění u soudu, ale dostáváme se do právního vztahu mezi obětí a institucí. A budeme pak vyčítat instituci, že neodvedla svou práci tak, jak měla. A jenom na úplný závěr, vím, že nemáme moc času. Nevím, jestli mi dáte ještě dvě minutky. Každopádně Děkuji, já jsem se do toho trošku s zápalem dostala, jako kdybych byla u soudu, tak jsem se možná nechala trochu unést. A e, když se celá věc dostane k soudu, soudce si samozřejmě připomene judikaturu. Ta je velmi důležitá. E, tedy buď e, získat rozhodnutí o zrušení. To není vítězstvím. Znamená to, že eh, strana žalující postupovala legitimně ve své žalově, ale v případě, kdy soudce eh, dojde k závoru, že nešlo o případ šikany, že se tedy zpráva zmílila, tak už není možné eh, toto dále kontrolovat. Nedovedu si ani představit, že by soudce došel k závěru, že eh, by zpráva se dopustila zásadně chybného úsudku a v případě zrušení rozsudku v těchto případech vyvstávají otázky souvisejí s právem práva na spravedlivý proces a podobně. A jak nám řekla paní soudkyně, obvykle je tomu tak, že v případech šikany nejde pouze o žádost o podporu e, ze strany oběti, protože je obětí, ale často se dostává do situace během uh, kariérního postupu, kdy e, musí přijmout rozhodnutí, které bylo přijato proti ní. Třeba někdo změní nebo zkrátí smlouvu. A to pak může být třeba vyjádřením e, toho pachatele šikany e, a nebo vůbec jednání nebylo správné, nebo je to jenom vyjádření názoru toho pachatele šikany. A jak mohu požádat zaměstnavatele o podporu, aby mě pomohl být této situace šikany? chci spochybnit rozhodnutí, které přijal zaměstnavatel v souvislosti s mou smlouvou třeba a nutím zaměstnavatele, aby si protiřečil, aby mi řekl, zda akceptuje moji žádost o pomoc. A to nejen to, že uzná, že jsem obětí šikany, ale současně zváží to, že třeba moje změna smlouvy že to, že mi byla vypověděna smlouva, bylo vlastně proti zákone. A Uvědomme si, že takový soudce ale nemůže zajistit úplné očkodnění. Je tomu tak proto, že neuzna, nezískáme uznání ze strany instituce, že bylo legitimní předložit žalobu v dané věci. Instituce, které často po takovém rozsudku e, se e, pouze odkazují na to, že se omluví, omluví se e, za pochybení, ale tak tomu není, protože takové, eh, takovou omluvu můžeme zajistit i při smírném řešení sporu. Eh, je sepsán omluvný dopis například a eh, je důležité uznat legitimitu žaloby ze strany zaměstnavatele, ale to se neděje v praxi. Je tedy zásadní, abychom zastavili tu spirálu eh, škodlivou. Eh, ne proto, že bychom eh, odmítli žalobu na prvním místě a pak by celý proces byl zastaven. Uvědomme si, že jsou další případy, které se k soudům dostanou a třeba v nějakém případě CH proti parlamentu a tam bude nutné jednat. A pokud institut, eh, si instituce uvědomí, eh, uvědomí si úlohu, kterou se hráli, uvědomí si statut eh, oběti jakožto oběti, můžeme celou spirálu zastavit a vyřešit celý problém špatného řízení. A bude pak možné takovým problémům do budoucna předcházet. A to pak ve výsledku bude pro rozpočet Unie mnohem levnější. Rozhodně teď se vracím k tématu nákladů, které se věnujete. To je tedy základ vašeho semináře a ty náklady se takto výrazně sníží a já si myslím, že jsem svůj čas využila. Děkuji. Merci beaucoup, très passionnant. Děkuji vám, to bylo opravdu velice vážně přednešené. A já vím, že tyto postupy ještě neexistují a u komise sice má již dlouhodobé zkušenosti s těmito záležitostmi, ale zatím v této oblasti nezahájili žádnou iniciativu, učí se vlastně ad hoc a často to bývá bolestné a také drahé. A nyní otázka zní, jak s tím naložit? Aby nevznikla tato situace. aby se pracoviště nestalo bojištěm. Jde o to, že právě poslanec parlamentu nebo eh, pracovník účetního dvora, který by pak mohl zahájit řešení takových problémů, tedy jak postupovat, abychom současně Eh, respektovali to, co je nezbytné eh, a uvědomili si třeba i politický vliv naší instituce, abychom dodržovali současně ta zvláštní pravidla, která pro nás platí a ono to není jednoduché vyřešit. Eh, například ve vztahu k těm asistentům. Podle mého názoru je to také citlivé téma. Co tedy doporučujete? Co máme dělat? Poradíte nám něco konkrétně? Jak postupovat? Omlouvám se, ale jsem tady zalitá sluncem, nevidím vás. No, je to krásné, že mě žádáte o radu. Já si myslím, že pravidla už existují. První eh, věc je ta pravidla respektovat. Uh, dětem se říká, že co, co smějí dělat, co nesmějí a když budou poslouchat, bude to v pořádku a podobně se postupovat tady. Proč, když jsme najednou velcí, nedokážeme poznat, když děláme něco špatně? A stejně tak problematika obtěžování nebo šikany. Eh, instituce mají přeci své postupy a pokud ty postupy jsou dodržovány, já jsem texty těch postupů viděla, například ve věci parlamentních asistentů, je to nastaveno správně, ale samozřejmě instituce se pak ve výsledku nemůže jenom chránit, eh, tím přeci nic nedosáhne. Eh, Já teď mluvím možná na osobní rovině, myslí si, že bude neomylná ta instituce a získá tak větší, eh, lepší pověst jakožto demokratické instituce tím, že já si naopak myslím, že když akceptuje to, že když takové eh, poklesky bude sankcionovat, bude trestat, eh, eh, tak to bude lepší demokracie, neznamená beztrestnost. Zcela jistě je nezbytné postihovat taková jednání ze strany poslanců, předpokládat, jaké budou postihy za takové jednání ve věci obtěžování a pokud k tomu dojde, tak se nesmíme bát pravidla, která již platí, prostě uplatňovat. Já nerozumím tomu, proč se to neděje už teď. Samozřejmě je to velice obtížné si často uvědomit, že tam vůbec problém vznikl. Na různých úrovních, v různých institucích to platí. Je to opravdu šokující. A e, klademe si otázku, jak e, může dojít k tomu, že si neuvědomíme, že existuje šikana. Ta přeci vzniká v různých podnicích, v různých organizacích. Nikdo není vůči tomu imunní. A proč je tedy tak obtížné tu situaci zjistit a diagnostikovat? Já si myslím, že větší síla se věnuje právě té ochraně vlastní instituce než ostatních. Paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Ano. Všechny informace referentů jsou vysoce zajímavé, proto protože v parlamentu máme také nový statut pro asistenty a nyní jsme na počátku celého toho procesu. Toto platí jak pro vidníky, tak i pro oběti. Všichni se snaží postupovat normálně, ale my se především snažíme instituci ochránit před velkými výdaji. To jsou také individuální rozhodnutí, která se dotýkají poslanců, takže učíme se všichni. Takže z hlediska možná, že bychom se neměli učit pouze uplatňovat pravidla, ale vytvořit také, také kulturu vzájemné důvěry. S asistenty jsme v každodenním styku a je jasné, že práce je náročná a někdy můžeme sklouznout. Takže prevence je nadále to nejlepší a je zde také povinnost, aby poslanci a asistenti byli v těchto otázkách vzděláváni A to se týká obou dvou skupin. Jak směrem od poslance k asistentovi, tak eh, ze strany asistenta k poslanci. Já již jsem dlouho v mezinárodních institucích a mnohé jsem zažila. Také zde bylo řečeno, každý, že každý se může stát obětí. to je taková multinárodní situace, kterou my zde také zažíváme, kde existují kulturní šoky. A jde o to, aby se prováděla v prevence a spory se urovnávaly. Také musí se dodržovat služební pravidla ve veřejné instituci. ve veřejných institucích někdy bývá mobbing a obtěžování častější než v soukromých firmách, ale já doufám, že tomu všemu dokážeme zabránit. Já jsem se také účastnila různých školení týkající se rovnoprávnosti mužů a žen, ale pokud se týče asistentů, tak tady jsme žádné kurzy neabsolvovali a možná, že by to vůbec nebylo špatné. Někdy z hlouposti a nebo nevědomosti člověk jednoduše šlápne vedle u účetního dvora byly eh, formulována doporučení, ale eh, tato doporučení někdy nebývají dodržována. Ale tato doporučení mohli bychom také z nich vytvořit takový katalog povinností. My jsme si vyslechli My jsme si vyslechli názor účetního dvora i dalších institucí, to znamená, že bychom mohli tuto situaci řešit systematicky. Ráda bych vám odpověděla ve španělštině. Váš příspěvek byl velice zajímavý, takže by se vytvořily mechanismy prevence. Na závěr jste se zmínila o možnosti oslovit třetí osobu to je důležitá věc. Jestliže můžete využít služeb nestrané, nezapojené osoby a je třeba v této souvislosti také zachovat důvěrnost. Jde o to, aby dotčená osoba si také eh, rychle uvědomila, co vlastně se děje. A, a to je prevence. To znamená dát dotčeným eh, lidem do ruky nástroje tak, aby mohli spustit jakási protiopatření a přímo řešit problém u kořenů. Když budeme mít tyto možnosti, potom dokážeme mnoho situací vyřešit. Takovéto nástroje by měly být zavedeny tak, abychom dokázali rychle reagovat, aby se problém nezostřoval. Je třeba také v fungovat odrazujícím způsobem. Jestliže budou tyto nástroje k dispozici, pak obtěžovatelé budou opatrní a budou si opravdu dávat pozor. Já budu hovořit francouzsky. Oui, moi je, je pense une tierce personne. Já si myslím, že třetí osoba v tomto smyslu ve všech eh, těchto smyslech podle eh, vnitřních předpisů, tak jak jsem na ně odkazovala konkrétně u hospodářského sociálního výboru, se předpokládá možnost eh, vrátit se na psychologa nebo mediátora. A já si myslím, že osoby, které mají odpovídající vzdělání v e, řešení konfliktu, ale nemusí být třeba proškoleny v problematice šikany. A e, samozřejmě, e, pokud se mu moho, této osobě mohou svěřit všechny strany, aby se takový konflikt vyřešil, abychom se vyhnuli spornému řešení ale důležité je, aby to byla osoba, která má důvěru všech stran, eh, tedy aby ne, z té osoby se nemohl eh, nikdo obávat eh, nějakého porušení pravidel nebo nějaké podjatosti třeba, protože tím by taková osoba mediátora ztrácela důvěryhodnost, protože by vlastně chyběly kompetence k řešení takového sporu. Merci, madame président. Uh, oui, je voulais tout simplement... Děkuji, já jsem jenom chtěla doplnit, že podle mého názoru pro prevenci je nezbytné především eh, informovat zaměstnance, protože jsou dokonce oběti, které o tom ani nevědí, že jsou oběťmi šikany. A také by se měli tedy mít možnost informovat měli o svých právech. Ehm, a vůbec taková osvěta mezi zaměstnanci má obrovský význam. Ehm, zvláště by měli být informováni manažeři, vedoucí pracovníci ehm, a také by měli mít možnost používat takovou sebekritiku. Zde třeba jsou si vědomi problematiky šikany mezi zaměstnanci. To by pak pomohlo všem stranám. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Padlo hodně důležitých a užitečných připomínek a já je mohu v podstatě jenom zopakovat. Prevence, školení, komunikace, vzdělávání se, výměna osvědčené praxe mezi institucemi, skutečné vedení příkladem. U, učíme se tak, že sledujeme naše vedoucí a také snažíme se chápat. To jsou klíčové aspekty, které si všichni musíme uvědomovat. A to je součást naše i práce s lidmi. Lidé jsou komplikované osoby a osobnosti. My si někdy neuvědomujeme, někdy neuvědomujeme o implikace našich slov a proto musíme si uvědomit naše konání. Nemáte před sebou nikdy perfektní osobnosti a lidé opravdu vyžadují, aby se jim věnovalo hodně času a čas je zapotřebí, takže je to opravdu tvrdá práce, je to zásadní práce, profesionálním prostředí, v pracovním prostředí, především také v kulturně rozličném prostředí, protože jenom když budeme spolu komunikovat, tak také zjistíme, jaké máme společné rysy. Takže to je klíčová záležitost a také mimořádně důležitá je prevence. Je třeba řešit věci dříve než později, ale také jako poslední prostředek musíme mít k dispozici veškeré postupy a instituce. A také lidé musí znát také judikaturu od soudu, musí vědět, co může soud udělat a v některých případech se dokonce musí jít skutečně až k soudu. A tak se také vlastně definují a formulují, formuluje judikatura. Děkuji. Ano, to známe. To je ta záležitost, kterou už jsme jednou řešili. Vidím, že se nikdo další o slovo nehlásí. Takže toto byla všechno eh, důležitá témata a já se obávám, že se zase uvidíme. Já musím eh, říci, že to není zrovna oblíbené téma, ale je důležité, abychom toto téma systematicky řešili a abychom se se snažili poučit z určitých případů a jak se má a musíme také se podívat na to, jak se má postupovat interně, abychom zabránili takovýmto excesům. A to je důležité nejenom v interkulturálním prostředí, ale také v prostředí, kde politici mají rozdílné vztahy se svými voliči, ale i spolupracovníky. To je velice zajímavé. V některých kancelářích bych také nerada pracovala. Myslím si, že je to opravdu složitá záležitost, proto vám srdečně děkuji. Vy jste nám pomohli přiblížit se ke systému. Já budu ještě zasílat určité dopisy. Já tady s paní Williams musím ještě řešit otázku nákladu a potom tady máme ještě některé věci, které by se měl dozvědět také výbor. E, určité věci tedy společně ještě objasníme. Já bych vám chtěla všem poděkovat. A prosím, věřte nám, že je pro nás důležité, aby pověst institucí byla dobrá. A my jsme výbor, který se eh, stará o peníze a právě proto my máme jako centrální eh, téma peníze a proto se o ně staráme. A v tomto případě jde o to, abychom neplýtvali penězi, ale tady jde ještě o daleko víc. Jde o šance lidí, jak se mohou dopracovat ke svému právu zprávu. Já také vídám, jak je obtížné někdy se dobrat k samozřejmostem. A opravdu, když potom se musí žalovat, protože jiné způsoby nefungují, tak je to opravdu porážka pro každou instituci. Já děkuji všem za účast, také děkuji tlumočníkům za to, že tady s námi zůstali déle a já děkuji všem za e, vaše podněty a také vám přeji šťastnou cestu domů. Naschledanou.